Začínáme s několika minutami spoždění, ale eh, došlo nejdříve ke změně sálu, to bylo k jistým časovým obtížím. Já bych začala jedním sdělením a potom i hned přejdeme k bodu číslo jedna na našem pořadu jednání. Moje první sdělení schůze, která byla naplánována na čtvrtek odpoledne, byla zrušena. To tedy znamená, že ve čtvrtek odpoledne nebudeme mít schůzi výboru. Druhé sdělení, to je bod našeho pořadu jednání, který se týká výsledků probíhajících třístranných jednání. Zejména se týká trialogu který eh, probíhal až pozdě do noci. Tento bod opět zrušíme a eh, vrátíme se k němu později, protože nemáme z těchto trialogů zatím žádné závěry. Takže dnes dopoledne rozhodně o bodu 7 diskutovat nebudeme. A další věc, bod 3. Dnes dopoledne bohužel nemáme k dispozici tlumočení do všech jazyků. Souvisí to také s tímto sálem, kde nemáme dostatečný počet tlumočnických kabin. Ale dnes odpoledne se situace zlepší. Dnes odpoledne a zítra dopoledne budeme zasedat v jiném sále tom, kde zasedáme obvykle, v budově Jan a tam jsou k dispozici všechny kabiny, takže budeme mít tlumočení do všech jazyků. Pokud nikdo nic nenamítá proti těm sdělením, které se mění eh, nadnesla, toho zrušení bodu na pořadu jednání a ta záležitost s tím zrušením je té dopolední schůze, tak můžeme přejít naší vlastní práci a jsme již u bodu elektrické identifikace CA a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Spravodajkou je Marita Ulfskok. Dostane slovo jako první, potom budu hovořit stínový zpravodaj a pak další poslanci, kteří si přejí vystoupit. Prosím, Marito. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme dostali něco přes čtyři stovky pozměňovacích návrhů k nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách. Za současné situace se domnívám, že tu nedochází k velkým názorovým rozdílům a že tedy máme předpoklady dospět k dobrému textu. E, rozhodli jsme se nejprve začít s tou částí, která se zabývá elektronickou e, identifikací a důvěryhodným službám se budeme věnovat později. Takovou obecnou poznámku. E, Největším problémem bude vyjednat text, který bude v souladu s těmi částmi nařízení, které jsou v exkluzivní kompetenci výboru IMCO. My jsme se sice rozhodli rozdělit tento text mezi jednotlivé výbory, ale ten samotný právní text samozřejmě není napsán tak, aby se dal e, snadno takto e, rozdělit na části. Když změníme jeden článek, tak tím e, vlastně změníme celou tu Eh, skládanku toho textu. A to znamená, že budu také spolupracovat s panem Kreuzmanem, Amelí Andersdotter a dalšími a bude velice důležité, abychom spolupracovali s výborem IMCO a s, její, s jeho zpravodajkyní paní Galo. K samotnému návrhu Můžu eh, jmenovat několik otázek, které jsou principiální povahy a které budeme probírat se zpravodají eh, důkladněji. Prvním z nich je eh, autentizace versus identifikace. Dostali jsme pozměňovací návrh, který se pokouší začlenit takzvaný koncept autentizace. To znamená, že pouze e, ty e, údaje, ty atributy, které jsou potřeba k přístupu k určité službě, budou u příležitosti identifikace e, zveřejněny, odhaleny. Takže aby nedocházelo k použití přílišného množství informací, které nejsou potřeba. Tady mým názorem je, že každý členský stát by měl mít volbu zvolit si svou eh, architekturu elektronické identifikace a ta by se měla respektovat. Proto je důležité, aby toto nařízení zacházelo se všemi národními systémy stejně. To znamená, že nesmíme vystavět systém na evropské úrovni, který by eh, diskriminoval země, jež si zvolili systém elektronické identifikace založený spíše na autentizaci než na identifikaci. Tedy eh, tu úspornější metodu, eh, než eh, která používá více identifikačních údajů. Pokusím se tedy držet toho, co jsem tu přednesla už dříve a vzájemné, garance vzájemných standardů, technické eh, interoperability by měla být technicky neutrální, aby mohly být respektovány volby jednotlivých členských států. Eh, druhý bod se týká eh, ochrany údajů. Eh, článek 11 nařízení se týká pouze těch částí nařízení, eh, které souvisejí s důvěryhodnými službami, ale v pozměňovacích návrzích vidíme eh, určitou obavu z aspektu ochrany údajů také pokud jde o elektronickou identifikaci. Co znamená například validační mechanismus, který má každá země poskytnout k ochraně údajů. Postačují tedy všeobecné ustanovení o ochraně dat, anebo eh, je potřeba uvést zvláštní ustanovení i v tomto nařízení. Tady spolu se stínovými zpravodaji zjistíme, co se dá dělat a budeme diskutovat, jestli je potřeba posílení ustanovení o ochraně údajů. Třetím bodem který má zvláštní význam, je priorita e, interoperability pro e, přeshraniční e, internetové služby. Jak už jsem eh, říkala, komise eh, nepřikládá eh, prioritu službám elektronické identifikace. Neříká, která z nich je nejdůležitější a která je, kterou je potřeba vystavět jako první. Přesto tady mluvíme o tom, že máme propojit identifikační systémy všech zemí se všemi veřejně dostupnými službami, které jsou na netu dostupné. Myslím si, že komise a členské státy by se měly soustředit na eh, vývoj interoperability takových služeb, které mají největší potenciál přeshraničního využití. Eh, v tomto smyslu jsem podala pozměňovací návrh a budeme se tímto dále zabývat. Dále eh, důvěryhodné služby. Tady jsme se ještě tak daleko nedostali, ale klademe si otázku na základě pozměňovacích návrhů, které jsme dostali, zda všechny eh, důvěryhodné služby, které toto nařízení zahrnuje, jsou opravdu potřeba. Můžu tady jmenovat například příklad autentizace eh, webové stránky, která je zvláště spochybňována. Eh, uvidíme, kam se ještě dostaneme, nicméně o každé důvěryhodné služby budeme dále diskutovat se stínovými zpravodají a budeme zjišťovat, jestli je relevantní ji zahrnout eh, každou zvlášť zahrnout do této legislativy. Zásadní je, abychom si byli dostatečně jistí eh, důsledky té legislativy, o které rozhodujeme. Nesmí to, nesmí to dojít k tomu, že zbrzdíme ten vývoj, kterému chceme naopak na pomoci. A nakonec eh, bod 5, poslední. Eh, v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Eh, to je aspekt s horizontálním významem pro celý návrh a v mnoha ustanoveních v tomto návrhu nařízení se dává komisi pravomoc přijímat v přenesené pravomoci anebo prováděcí akty. A tady bych chtěla zdůraznit to, co jsem už říkala dříve, že jak já, tak mnoho dalších poslanců eh, jsme hluboce skeptičtí k postupu, který tak silně závisí na aktech přenesené pravomoci a prováděcích aktech. To jsme ještě neprobírali detailně, ale je to ještě věc, kterou je potřeba vyřešit. Děkuji za pozornost. Grazie, Marita. Děkuji, Marito. Máme před sebou tedy ještě velké množství práce, více než 440 pozměňovacích návrhů, takže to bude skutečně ještě tvrdý úkol před námi a nyní má slovo paní Stínová zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Jedná se o téma, které se mimo jiné které bude mít mimo jiné velký dopad na vybudování digitálního vnitřního trhu, což je jeden z cílů, které máme jako cíle velmi prioritní. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za její otevřenost a ochotu vést s námi dialog. Myslím si, že naše spolupráce byla dobrá Myslím tím samozřejmě spolupráci paní zpravodajky a stínových zpravodajů. Samozřejmě byly tam také odlišné názory, k některým věcem přistupujeme jinak, to je přirozené, ale myslím si, že celkově vypracujeme dobrý dokument pro výbor ITRE. Ráda bych se nyní eh, věnovala detailně některým bodům. Týká se to také pozměňovacích návrhů, které jsem předložila já a další kolegyně a kolegové. Právě důvěryhodné služby jsou důležité, ale diskuze o nich ještě příliš nepokročila. Já jsem vždy pokládala, přikládala velký význam jedné záležitosti, také jsem to dala do pozměňovacích návrhů a krátce bych to zmínila. Jedná se o toto. Je poněkud obtížně chápat, jaký rozdíl je mezi poskytovateli důvěryhodných služeb a mezi kvalifikovanými poskytovateli důvěryhodných služeb. Není to zcela jasné. Také není jasné, jak potom dohledové orgány budou eh, zastávat své dohledové úkoly podle článku 13 návrhu komise. Ten seznam eh, eh, poskytovatelů důvěryhodných služeb není k dispozici a neexistuje také žádný postup, podle kterého mohou svou činnost notifikovat. Chci se tedy zeptat, jak bude vypadat ten dohled, ten monitoring ze strany dohledových orgánů. Myslím si, že potřebujeme ještě další návrh, tak aby to mohlo skutečně fungovat efektivně. Tady jsme předložili pozměňovací návrh 278. Týkalo se to článku 15 a šlo o certifikát konformity pro poskytovatele důvěryhodných služeb. To si myslím je dobrý přístup k tomu, jak vylepšit text. A druhá věc. Potřebujeme skutečné klima důvěry, tak abychom mohli ještě více posílit digitální společnost. Momentálně je tomu tak, že kvalifikovaní poskytovatelé důvěryhodných služeb nyní začínají své služby nabízet. A článek 17 poskytuje možnost, že poskytovatel může nabízet takovéto služby, jakmile oznámí svůj záměr dohledovému orgánu, i když dohledový orgán toto ještě neverifikoval. Myslím si, že toto by mohlo později vést k problémům a z mého pohledu by bylo rozumné, aby takovéto firmy se dostaly na seznam teprve v okamžiku, kdy došlo k ověření ze strany dohledového orgánu. Články 323, 326, eh, tedy respektive pozměňovací návrhy 323, 326 a 324, to jsou přesně ty, které se snaží tam vnést tento prvek. Chtěla bych říct, že ty návrhy jsou skutečně zajímavé a možná bychom společně mohli předložit nějaký kompromisní pozměňovací návrh, kde bychom to vše spojili. Veškeré pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem, bychom mohli takto schrnout do kompromisu. Pak článek 10. Tam jde o poskytovatele důvěryhodných služeb, které eh, sídlí mimo Evropskou unii. Tam se jasně neříká, jestli mohou být rovněž eh, zahrnuti na seznamu poskytovatelů důvěryhodných služeb v Evropě. A rovněž není jasné, kdo pak eh, za to odpovídá, kdo je odpovědný za to ověření, že že vlastně operují na trhu v souladu s ustanovením tohoto nařízení, pokud tě mají tedy sídlo ve třetím státě, ve třetí zemi. Není tam tedy jasně určeno, kdo to ověřuje, a za skutečně operují na trhu na základě ustanovení tohoto nařízení. Proto jsme předložili návrh 223, kde říkáme, že něco tak, toto by měla tedy eh, zjišťovat a ověřovat komise. A dále mám ještě několik bodů, o kterých bych ráda hovořila a nezmíním je, protože nemáme tolik času. Například eh, technologická neutralita, což je eh, pozměnit 23 a 153. Týká se to um, toho, jak budou přijímány budoucí aktiv přenesené pravomoci. Tady si myslím, budeme muset ještě diskutovat dále. Návrhy 93, 73, 74, ty jdou také tímto směrem. Já bych to v tomto okamžiku uzavřela jsem ochotná, myslím, pracovat se všemi dobrým způsobem. Máme velice dobré pracovní klima a jistě budeme schopni připravit pro výbor ITRE kvalitní dokument. Děkuji mnohokrát, paní De Casio. A nyní má slovo pan Kreutzmann. Děkuji, paní předsedkyně. Pomocí těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, se jasně ukazuje, že v mnoha bodech máme pocit, že je třeba ten návrh komise přepracovat. Nejde o zásadní věci, ale spíše o takové detaily v této velice komplexní záležitosti. E, některé pozměňovací návrhy jsou jistě dobré a bylo tady zmíněno už mnoho důležitého, já bych tomu něco doplnil. Hlavně tady mi jde o kapitolu EID, kde si myslím, tam je, se s tím pojím ještě mnoho otázek. Ta identifikace musí být jednoznačná, jak je to navrženo v návrhu. Ale co je se službami, které eh, nemají potřebu takovéto verifikace. Tady máme princip datové minimalizace, to bych tam chtěl explicitně integrovat, pokud to bude technicky proveditelné. EID systéme v medicínských státech existují. A pokud to s nimi bude v soulu sladitelné, tak bych to takto chtěl. Nezapomínejme, že národní systémy nemůžeme změnit či dokonce harmonizovat. Z těchto důvodů a protože tam máme různé úrovně bezpečnosti stávajících systémů EID a toto musíme zohlednit, z toho důvodu jsem předložil podmizující návrhy, které umožňují přeshraniční přístup ke službám, ale pouze v případě, kdy se jedná o srovnatelnou výši úrovně bezpečnosti. Není možné, aby systémy, které se zakládají na čipových kartách v budoucnosti, musel jiný členský stát ehm, či mohl využívat jiný členský stát, který nemá takovou tak vysokou míru ochrany a bezpečnosti. Proto je důležité, abychom měli systémy, které nám pomohly srovnat různé systémy EID. Odpovídající projekty již existují na úrovni Evropské unie. Zde bychom eh, měli skutečně využít zkušenosti, které již máme. Co se týká důvěryhodných služeb, tady si myslím, že bychom neměli příliš mnoho zasazovat do trhu. Vývoj eh, je velmi rychlý a důležité abychom tady zachovali volnou konkurenci. Co se týče nekvalifikovaných důvěryhodných služeb, zde bychom neměli příliš mnoho zasahovat. Například si myslím, že nějaká odpovědnost, která by šla dále za tu běžnou občanskoprávní odpovědnost, podle mě není důležitá. Když se jedná o kvalifikované služby, kde využivatel může očekávat vyšší úroveň eh, bezpečnosti, tam to smysl má. Co se dí, k poskytovatelů ze třetích zemích, tady bychom jim neměli příliš stěžovat ten přístup na trh EU. Zde e, máme mezinárodní dohody a nevím, proč tady komise toto zmiňuje jakožto předpoklad. Již ve směrnici o elektronickém podpisu bylo možné se nechat certifikovat v Evropské unii a ukázat, že tedy možné, aby evropský občan, nebo ukázat evropského občanovi, že je tedy takovýto třetí poskytovatel eh, vše dodržuje. Dále si myslím, že kvalifikovaní poskytovatelé by měli předtím, než zahájí svou činnost, i měli provést bezpečnostní audit a ne až po šesti měsících. Dále si myslím, že je třeba přepracovat ten právní účinek kvalifikovaných důvěryhodných certifikátů. Tímto bych ukončil. Máme před sebou ještě velký kus práce. E, a když se podíváme, že tady máme rozdělení kompetencí, tak budeme muset spolupracovat samozřejmě zejména s výborem IMCO. Ale já si myslím, že výbor IMCO není tak daleko od pozit členů výboru ITVE, takže věřím, že se nám podaří dosáhnout rozumného kompromisu. Děkuji. Velice děkuji. A další je paní Anderson za zelené. Máte slovo, děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat také všem kolegům a kolegyním, s nimiž jsem spolupracovala na přípravě. Musím si sama připomenout, že jsme upozorňovali, nebo že vůbec ta zpráva začala z toho, že chceme posílit důvěru a to by mělo být to hlavní moto. A z toho důvodu jsem byla ráda, že jsou zde jasná, eh, eh, jasná ustanovení, která se týkají ochrany údajů a také eh, různá pravidla, která se týkají minimálního využívání údajů a že, že tyto hlavní věci sdílíme společně s ostatními politickými skupinami. Je důležité, abychom to také upřednostnili při přípravě této zprávy, tyto nejdůležitější věci. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za to, že zahájila diskuzi ve velice um, konstruktivním duchu na naší schůzce minulý týden a myslím si také, že je velice důležité, že paní zpravodajka se velice vážně zajímá právě o otázku autentizace. <clears throat> Podle mého názoru je to tak, že identifikace není pouze nějaký eh, technologický proces, který není harmonizovaný mezi členskými státy. Spíše jde o ty validační služby, které eh, vedou k té autentizaci. Potřebujeme se zamyslet nad těmi prostředky, které nám říkají, zda ty určité eh, prostředky odpovídají. To jsou vlastně technické Eh, technické záležitosti a to jsou vlastně právě věci, kde jednotlivé členské státy zvolily různá řešení. A když chceme usilovat o interoperabilitu, tak eh, právě zde si myslím, že se to musí týkat i právních systémů, protože eh, tedy, že to je spíše technická otázka, protože ty systémy autentizace jsou technické systémy. Chtěla bych se zeptat komise na jejich názor zde došlo k určité změně perspektivy od té identifikace, která je, to je takový velice nejednoznačný termín, co to vlastně je identifikace, co to je identita. A vlastně jsme se přesunuli k otázce, jak eh, můžeme eh, vytvořit prostředí interoperability pro členské státy a také eh, jak vytvoříme takové prostředí, které chtějí občané členských států této, v tomto procesu je také důležitá. doufám, že se mnou i kolegové budou souhlasit, že nesmíme dovolit to, aby se ten systém technické harmonizace stal jakousi eh, klesající spirálou a že bychom nakonec usilovali pouze o ten nejmenší společný jmenovatel. Protože některé členské státy mají již eh, teď eh, velice silný důraz, třeba Německo nebo Rakousko, na to, aby zde byly speciální instituce oddělené, zatímco například Belgie nebo Švédsko naopak je združují takže musíme se zamyslet nad tím, jak na jedné straně máme ty technické systémy a orgány, které se týkají technických systémů, jak vlastně um, je propojit s těmi orgány, které mají na starost třeba ochranu uh, osobních údajů. Také si myslím, že je velice důležité, že zde hovoříme na jedné straně o důvěryhodných službách a na druhé straně také o identifikačních službách. A mám pocit, že já, co by občanka, bych měla mít přece možnost volby, měla bych si možnost mít eh, možnost vybrat. A zde trošku jde o to, že občan si nakonec bude e, moci vybrat buď autentizaci třeba pro služby e-governmentu, e-zprávy. Měla by to být taková zpráva, kterou občan bude považovat za důvěryhodnou, která podle něho také chrání jeho soukromí a tak dále. Takže by mě zajímal také názor komise na e, tento názor. A pak chci ještě upozornit na jednu věc, na kterou jsme ještě neupozorňovali na schůzce stínových zpravodajů, ale která zcela jistě je na místě. E, jak můžeme co nejlépe zajistit bezpečnost na jedné straně, bezpečnost těchto aplikací. Podle mého názoru by nejlepší cestou byla bezpečnost prostřednictvím transparentnosti, to znamená řádné audity, tak jak už říkala liberál, kolegyně za liberály, a také důležité, aby ty systémy byly otevřené vůči přeskumu ze strany jiných subjektů, pak zde máme tu směrnici z roku 1999 o směrnici o elektronickém podpisu, která na druhé straně eh, má velice silný důraz, klade velice silný důraz na bezpečnost, ale nakonec se ukázalo, že to zase možná eh, jde proti podpoře ekonomiky. Takže já si myslím, že bychom zde měli usilovat o podporu bezpečnosti na základě transparentnosti. Jak se na to díváte? Chtěli byste do tohoto nařízení více transparentnosti, abychom zajistili, že bezpečnost a důvěryhodnost, že to jde ruku v ruce, že je to všechno kontrolovatelné a že také to bude srozumitelné pro všechny občany, kteří na tom vlastně nakonec na těch službách budou záviset, pokud budou třeba chtít využívat ty služby e-government. Těším se na názory komise a na vaše odpovědi a taky vám děkuji za Eh, spolupráci. Děkuji všem kolegům za spolupráci. Grazie lei. Sono Děkuji. Tím jsme dospěli ke konci připomínkám stínových zpravodajů a nyní se mohou o slovo přihlásit eh, poslanci. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce a veškerým cínovým zpravodajům. Mm. Naše téma je důležitým elementem, které se týká konkurence a hospodářské soutěž našem komponentem. Máme tady článek 10 a ten se týká na poskytovatelů důvěryvných služeb z třetích zemí. Já si myslím, že je možné to takto mést, ale eh, pouze s těmi státy mimo Evropskou unii, které sami akceptují naše důvěryhodné služby. Myslím si, že tuto zásadu bychom měli postupně zavést, aby to bylo reciproční. Pokud tedy budeme takovéto e, služby akceptovat. V článku 19 jsem navrhl, aby na e, seznamu podmínek těch požadavků, které musí splňovat kvalifikovaní poskatelé důvěrových služeb, abychom tady měli uvedeno, že se nebudou akceptovat služby, kde je podezření, kde by mohli, eh, že jsou ilegální. Tím chci potírat korupci, bojovat proti praní peněz a teroristickou činnost, která eh, jejichž pachatele by mohli snadně využívat elektronický podpis a zneužívat. Samozřejmě nikdy nemůžeme mít 100% pravidla, která to zajistí, že takováto činnost nebude, ale pokud tady bude nějaké podezření, že by to mohlo být ilegální, tak by to byla jistě dobrá věc. Navrhuji, aby elektronický podpis neměl stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis, ale abychom vycházeli z toho, že je rovnocený. Skutečně si myslím, že riziko podvodu v elektronické oblasti je větší, alespoň podle mého názoru. A proto si myslím, že když kdo k nějakému sporu, který se dostane před soud, tak, bycho, tak by zde měl mít vlastnoruční podpis přednost před elektronickým podpisem. Myslím si, že to ustanovení, že se vychází z toho, že elektronický podpis má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis, nevím. Já si myslím, že tady potřebujeme nejméně 15 let, než si budeme jistit, že je to skutečně rovnocené. Pak akty prováděcí a akty přenesené pravomoci. Zde musím říci, že jsem skutečně udiven až zaskočen eh, tím počtem těchto aktů ve veškeré legislativě, kterou přijímáme. Momentálně máme asi 75 právních aktů, které byly přijaty v souvislosti s finančním rámcem. To je samozřejmě na komisi, ale my jako parlament provádíme politickou kontrolu. A musím říci, že prostředky parlamentu a jeho pracovníků nejsou z toho provádět politickou kontrolu veškerých těchto eh, aktů v přenesené pravosti. Nemohl byste na konferenci předsedu eh, nadnést, aby tu záležitost, že je třeba se podívat na to, kolik pracovníků vůbec potřebujeme pro to, abychom mohli provádět skutečnou politickou kontrolu těch právních aktů. Nemůžeme ji provádět, pokud nebudeme mít dostatečný počet úředníků. Eh, Děkuji. Ano, e, určitě to e, nahlásíme. Určitě je to dobrý návrh a e, můžeme ho vznést na konferenci předsedů jak jste právě požádal vzhledem k počtu aktů v přenesené pravomoci, které budou v této agendě přijímány. Teď, jestliže se nikdo jiný nehlásí o slovo z poslanců, Předám slovo eh, André Servitovi z komise. Prosím, máte slovo. Jak jste slyšel, tak několik našich kolegů se zajímá o vaše vyjádření. Děkuji mnohokrát, dobré ráno všem. Nejprve bych chtěl poblahopřát zpravodajce a všem členům tohoto výboru za eh, příspěvky a úvahy a návrhy v diskuzi k tomuto eh, návrhu komise. Myslím si, eh, že to zaměření zpravodajky na ten cíl, kterého které chceme dosáhnout, jaký je dlouhodobý záměr tohoto návrhu, eh, co jím komise hodla sledovat to je tedy zvažování možných vylepšení tohoto návrhu. E, několik obecných připomínek, než proberu jednu otázku e, po druhé. Tak e, obecně k pozměňovacím návrhům. Komise je stejného názoru jako vy víceméně a sdílí stejné záměry a úsmysly jako e, vaše pozměňovací návrhy, ale samozřejmě musíme se ujistit, aby celkový výsledek e, tohoto procesu si uchoval zaměření na náš cíl, jimž je posílení důvěry a umožnění e, poskytovatelům služeb operovat eh, ve stejném rámci a zajistit co nejvyšší úroveň bezpečnosti a důvěryhodnosti eh, transakcí eh, podporovaných těmito službami, jichž se týká toto nařízení. Samozřejmě, pokud jde o proporcionalitu, tak je tu navržen možný režim poskytovatelů veřejných důvěryhodných služeb, Eh, tak ti kvalifikovaní poskytovatele to je ještě prvek, který musíme mít na paměti. Komise bude spolupracovat s vámi, abychom zajistili, že tento princip bude respektován ve prospěch všech zúčastněných stran v rámci poskytovatelů služeb. A k otázce paní Anders Dotter. Tak první se týkala problému validace versus autentifikace. Chtěl bych připomenout, že e, nařízení nemá ambici harmonizovat ustanovení o e, identifikaci a procesu e, validace v elektronických systémech, ale zaměřuje se spíše na poskytování minimálního režimu, který by umožnil uznávat autentizaci eh, elektronické identifikace eh, v jednotlivých členských státech. A členské státy už vzájemně uznávají své systémy přístupu k elektronické státní správě. Jakmile k tomuto dojde, tak členské státy samozřejmě se můžou rozhodnout, eh, jestli eh, oznámí toto uznání, aby jejich občané měli přístup k veřejným službám i eh, mimo tu zemi, kde jsou tyto služby poskytovány. Zejména, a to je samotné ohnisko nařízení, tyto služby které jsou vyžadovány, kde se vyžadují zákonem nebo administrativní praxe používání elektronické identifikace, tak právě těm poskytujeme právní rámec, abychom vybudovali technickou eh, platformu technické interoperability, aby každý z vás eh, mohl vědět, jaké jsou pilotní aktivity komise, zejména projekt Stork a jeho následovník program, který právě teď probíhá. Tady tedy neusilujeme o harmonizaci a uznávání eh, identifikačních prostředků považujeme za hlavní prioritu, zejména v souvislosti s autentizačním projektem. To je naše zaměření eh, na v rámci technické eh, interoperability. Tedy všechno, co se drží této linie, komise uvítá a musím samozřejmě říct, že eh, termín validace může obsahovat i prvky registrace identity, což spadá do kompetence členských států a tady nemáme žádný právní základ, eh, na kterém bychom mohli usilovat o harmonizaci. A myslím si, že bychom měli ponechat členským státům plnou odpovědnost za jejich aktivity. Další otázka se týkala volby občanů, svobodné volby. Samozřejmě v souvislosti s používáním elektronické identifikace k přístupu ke službám na internetu by samozřejmě eh, měla být principem eh, svoboda volby a naše nařízení tuto možnost nijak eh, občanům neupírá. Nicméně bychom také neměli přehlížet fakt, že uznávání eh, způsobu elektronické identifikace a eh, jakých způsobů a eh, jakých bezpečnostních úrovní, to souvisí s, tím, jaké prostředky jsou vlastně uznávány a to je zcela na libovoli zúčastněných stran. A ambicí našeho nařízení je eh, zavést eh, nějakou povinnost veřejné zprávy, aby zajistila, že všichni poskytovatelé veřejných služeb, kteří na eh, národní úrovni rozhodují o způsobu elektronické identifikace nebo elektronického zabezpečení, byly přijatelné. Nařízení tedy nejde proti principům svobody volby v rámci elektronické identifikace, ale nesmíme přehlížet odpovědnost veřejného sektoru členských států, které rozhodují o svých politikách a co je ještě důležitější, měli bychom uznávat že členské státy mají také odpovědnost, povinnost vystavět správné akreditační systémy které umožňují občanům používat také jiné prostředky, což nemusí nutně být ty, které poskytují členské státy. Ale toto rozhodnutí je zcela na členských státech a nemůžeme jim nic vnucovat. Další bod je bezpečnost prostřednictvím transparentnosti. To je zásadní princip a komise tyto cíle plně sdílí a proto zejména v souvislosti s kvalifikovanými poskytovateli jsme zavedli povinnost před eh, zahájením činnosti i eh, během činnosti eh, povinnost pravidelných auditů a hodnotících ztrát, což ilustruje způsob, jakým kvalifikovaní poskytovatelé plní své závazky, že budou zajišťovat bezpečnost a důvěryhodnost a kontinuitu své činnosti. Děkuji. Děkuji a slovo má nyní Marita Ulfskok, eh, která nám uzavře rozpravu o tomto bodu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, dostali jsme tu eh, celou řadu připomínek, které naznačují, že se tu zabýváme velice důležitou infrastrukturou a že dospějeme k určité harmonizaci, pokud jde o bezpečnost a interoperabilitu. Tato infrastruktura eh, je zcela založená na svobodě projevu, eh, fungujícím trhu a eh, růstu pracovních míst. A, a také chci poukázat na odpovědnost komise. Tady nejde o to, že bychom chtěli harmonizovat. My chceme vytvořit interoperabilitu, aby různé systémy spolu mohly komunikovat, vzájemně si rozumět a společně e, jednat. To nutně neznamená, že musí být identické. Pokud jde o příspěvek e, Pilar de Castillo, tak e, souhlasím s většinou pokud jde zejména o roli dozorčích úřadů. Tady potřebujeme jasná zlepšení. Musíme také nadále diskutovat o řešeních, pokud jde o poskytovatele eh, veřejných služeb a o to, jak je uznávat, eh, jak s nimi nakládat. Tady je potřeba, abychom se drželi na určité rozumné úrovni regulace, ale zároveň je potřeba, abychom právním rámcem zajistili dostatečnou bezpečnost. Jak říkal pan Kreutzmann, musíme tu mít určitou minimalizaci údajů v systému elektronické identifikace, Ano, to musí být naší absolutní prioritou a stejně tak musíme dosáhnout určité minimální bezpečnostní úrovně, abychom mohli rozumným způsobem jednat. Musíme tady spolupracovat s výborem IMCO. To je naprosto samozřejmé. A k Amelie Andersdotter bych chtěla říct, ano, znovu nemůžeme eh, usilovat o harmonizaci v oblasti bezpečnosti, nýbrž o interoperabilitu. A také, jak říkala Ody, musíme se navrátit k problému poskytovatelů ze třetích zemí eh, O této otázce jsme ještě nediskutovali, ještě jsme to nestihli, ale také jsem si všimla, že mnoho otázek mířilo spíše na e, důvěry hodné služby. Tady panuje značná nejistota ohledně toho, jak máme dále pokračovat. Pokud je o tu část o elektronické identifikaci, tak si myslím, že názorové rozdíly jsou poměrně malé a že tu e, dospějeme ke shodě. ale aby to nebylo příliš nepochopitelné a technické, tak eh, můžu jenom eh, navrhnout, že při spolupráci s IMCO budeme eh, intenzivněji spolupracovat. Nemá cenu teď zabíhat do podrobných diskuzí s výborem INCO, ale musíme na tom tedy pracovat společně. Děkuji za vaše připomínky a názory. Děkuji. Tím jsme se dostali ke konci tohoto bodu na pořadu jednání. Myslím, že tu proběhla vynikající diskuze. Identifikovali jsme všechny hlavní problémy v tomto nařízení, které bude nesmírně důležité. Jenom chci připomenout kolegům, že hlasovat se bude 18. září ve výboru a potom na plenárce v prosinci. Přesuňme se tedy k dalšímu bodu. Celé ráno se věnujeme informatice a komunikačním technologiím, jak vidíte. A e, takže teď se podíváme na bod 5, zpráva o provádění regulačního rámce pro elektronické komunikace. rovnou dám slovo zpravodajce paní Katrin Trautmann a poté e, ještě e, proběhne diskuse s poslanci, ale ještě nás čekají e, prezentace několika zástupců regulačních orgánů a to také přispěje k výměně výměně názoru. Takže teď dávám slovo paní Katrin Trautmann. Merci beaucoup, madame la présidente. Je voudrais... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte mi na úvod říci, že eh, jsem některé texty dala k hm, překladu až vlastně eh, později a máme velice, eh, úzké, máme velice krátké termíny. Chtěla bych poděkovat panu Violovi z zástupce generálnímu ředitele z GŽ Connect. Také děkuji Zabere, kteří odpověděli na otázky, které jsem jim zaslala. Dále bych také chtěla poděkovat panu Karacoglu a také panovi, pan, panu de Tomaso, který zde dnes zastupuje úřad Berek. Oba dva také přispěli velice cenými příspěvky, nikoli pouze práci zpravodajky, ale také i stínovým zpravodajům a jejich informace a jejich podněty také využijeme k dnešní diskusi. Zpráva zatím ještě nebyla eh, zcela dokončena nebo potvrzena, takže ještě nemůžeme hovořit o samotném obsahu, ale až zde bude ta zpráva hotová, zde budou konkrétní doporučení, tak si velice pozorně vyslechnu názory všech stínových zpravodajů. Zajímají mě jejich eh, otázky, také věci, které, eh, kde mají určité obavy a tak dále. Takže o co se vlastně jedná v této zprávě? Máme zde telekomunikační balíček, je to legislativní, máme zde legislativní návrh, který eh, vlastně Evropská komise připravila v roce 2007, pak byla velice dlouhá jednání až do roku 2009 a členské státy vlastně měly eh, povinnost eh, transponovat to do roku 2013, konkrétně tedy to byl květen 2011 eh, byl termín, čili víme, že bylo dost obtížné provést, implementovat toto nařízení. A teď vlastně přemýšlíme o přeskumu celého toho balíčku. V této zprávě eh, bych chtěla provést jakousi inventuru toho, co vlastně fungovalo, kde jsou určité nedostatky, kde jsou naopak věci, které můžeme pochválit, které se povedly. Eh, spolupracovala jsem s paní Pila de Castillo a také s panem Malcolmem Harbrem. Měli jsme takový eh, tři mušketýři v oblasti hm, telekomunikačního hm, balíčku a chtěli jsme připravit takové, tak, takové nařízení, které zajistí důvěryhodnost, předvídatelnost, ale také eh, flexibilitu, která umožní přizpůsobit se pardon, která umožní také posílit eh, zákonodárný proces. A také se domníváme, že postupně bychom také chtěli usilovat o zmenšení regulačního, eh, regulační zátěže, protože máme pocit nebo vidíme z výsledku, že hospodářská soutěž funguje dobře. Také bychom, také jste, eh, hodnotíme to, jak jsme usilovali o rovnováhu mezi jednotlivými účastníky jako legislativního procesu, to znamená Bereka komise, také se domníváme, že je velice důležité, abychom se zamysleli nad opatřeními, která zatím byla učiněna a abychom je posoudili podle jejich výsledků. Jedná se zejména o dosažení jednotného trhu telekomunikací, ale hovoříme také i o investicích, o tom, jak posílit právní jistotu, eh, právní bezpečnost, což je plus jak pro občany, tak také to může podpořit i nová pracovní místa v celém tomto odvětví. A to je také eh, jedním z cílů, eh, o kterých jsme usilovali. Nejedná se pouze o určitou ekonomickou regulaci, jsem velice ráda, že komise se také soustředí i na to, jak tento sektor může přispět k dotvoření jednotného trhu. Já sama um, se tomu také chci věnovat. A v této fázi jsme teď právě hovořili s paní Marie de Oxford, se však musíme zabývat i otázkou bezpečnosti, zabezpečení a důvěry. To jsou naprosto zásadní otázky. Musíme zde mít dynamický a otevřený trh, ale zároveň to musí být prostředí, kde funguje regulace, kde je dostatečná bezpečnost eh, a kde všechny tyto systémy jsou dostatečné. Hovořili jsme o těchto věcech, hovořili jsme také o různých, zejména o různých metodách. A eh, dnes chceme eh, usilovat určité změny, například zde máme už určité návrhy. Máme zde návrh komise. Je zde například možnost pro eh, podniky, aby se více mohly eh, pohybovat po Evropské unii. Je zde to otázka pasu, je zde otázka neutrality, to je také otázka do eh, velké, mm, velké diskuse. A pak je zde také otázka spektra. To je možná v parlamentu mm, ne příliš kontroverzní otázka, ale na druhou stranu je to velice kontroverzní pro členské státy. A chci říct, že je celá řada věcí, o kterých jsme hovořili s kolegy. Chtěli bychom podpořit komisi v, ve věcech, kde chtějí um, docílit pokroku. Zejména se to týká programu RSPP, programu politiky radiového spektra. Tam mám pocit, že komise trošku zvolnila tempo a my bychom je chtěli oficiálně požádat, aby se na to také soustředili. Uh, Evropská rada zavrhla myšlenku, že by komise mohla usilovat o harmonizaci. A ehm, usilovat určité trans, celoevropské služby. Chtěla bych se také zeptat komise na eh, neutralitu a také na univerzální služby. Eh, ohledně přeskumu balíčku jsme na to také upozorňovali a komise říkala, na to dojde řada později. Takže dobře, my jsme s tím souhlasili. Ale dnes, eh, když se na to podíváme, tak je zde otázka, zda to všechno ještě funguje, zda eh, to takto stačí. Myslím si, že eh, v tom nařízení se hodně hovoří o různých technologiích, které byly spíše v minulosti, ale musíme také brát v úvahu technologie, které máme dnes a které eh, zřejmě se objeví v budoucnu. Takže si myslím, že je to velice důležité, abychom o toho hovořili a také bych ráda eh, požádala zástupce komise a Bereku, aby se k tomu vyjádřili, pak je zde také, jsou zde věci, které se týkají symetrických nebo nesymetrických eh, regulačních eh, opatření. Pak je zde článek 7 a článek 7a, o kterých se velice silně hovořilo a celá, eh, je zde spoustu, je zde celá řada lidí, kteří říkají, že vlastně tyto články nefungují, že to byl neúspěch, ale Chtěla bych eh, ještě nakonec říci, že jsem bych chtěla poděkovat kolegům za spolupráci. Omlouvám se, že jsem eh, se nemohla zúčastnit té poslední schůzky se stínových zpravodají, protože jsme měli mnoho práce, ale já si myslím, že ještě až budeme pracovat na pozměňovacích návrzích, tak to všechno dohoníme a samozřejmě vezmu v úvahu všechny podněty kolegů. Děkuji, říká předsedkyně. Velice děkuji za toto úvodní slovo a teď dávám prostor komisi. Pan doktor Viola nakonec dnes nepřišel, ale je zde pan Antony Vělen a tomu dávám slovo. Velice děkuji za slovo. Děkuji všem poslancům tohoto výboru i paní zpravodajce. Omlouvám se, že můj kolega tu nemůže být na tomto zasedání, ale paní zpravodajka už využila příležitosti k tomu, aby s ním eh, komunikovala eh, osobně, bilaterálně a sdělila mu některé své názory. Paní zpravodajka tu nadnesla celou řadu důležitých otázek a já jsem eh, rád, že je tu se mnou můj kolega, který je vedoucím příslušné jednotky v komisi a bude se moci vyjádřit hned po mně. Nejzásadnější otázka, e, než probereme některé konkrétní e, problémy, o kterých se paní zpravodajka zmínila, zní, e, jak, jaké závěry budeme vyvozovat z daného stavu situace. Měl bych eh, zdůraznit, že samozřejmě eh, sdílíme eh, lítost z extrémně pomalého transpozičního procesu v řadě členských států a myslím si, že v podstatě už snad transformace proběhla ve všech členských státech, i když nevylučují, že v některých jsou ještě nedokončené kapitoly. Takže jsme v situaci, kdy můžeme eh, vyvodit alespoň předběžné závěry z toho, jak rámec funguje. To ovšem neznamená, že jsme ve stavu, kdy už můžeme eh, začít detailně diskutovat o nějaké obecné eh, revizi tohoto rámce přijatých směrnic v roce 2009. Možná právě částečně kvůli té pomalé transpozici. Co však nyní udělat můžeme, je e, vyvodit několik zcela e, jasných závěrů, které říkají, že musíme podniknout změny a nemůžeme čekat až na obecné hodnocení. Takže s tou výhradou, že nás ještě čeká obecné hodnocení, které snad přijde ve vhodný čas, tak se komise domnívá, že je tu řada klíčových bodů, které si žádají naši pozornost. Některé, některými z nich už se zabývala paní zpravodajka ve svém projevu. Konkrétně je to otázka zaměření na pasový eh, instrument, který by umožnil, usnadnil přeshraniční aktivity e, telekomunikačních operátorů, pak je tu otázka síťové e, neutrality, e, spekter a tak dále. Chtěl bych říci, že k té myšlence pasů je to takový základní kámen balíčku jednotného trhu, který se nyní chystá Ústřední myšlenkou, jak už bylo veřejně prohlášeno, je, že e, autorizace musí být jedinečná, a to i pro operátory, kteří operují ve více zemích. To přináší značnou právní jistotu a administrativní zjednodušení samo o sobě, ale já jsem to označil za základní kámen, protože právě z tohoto e, výchozího bodu budou, doufejme, e, viditelné problémy operátorů, kteří operují ve více e, zemích. E, zkoumáme také další prostředky, které usilují o skutečnou e, harmonizaci. Došlo ke značnému pokroku v celé řadě regulačních oblastí od analýzy trhu až k ochraně nevládních organizací a občanů v balíčku z roku 2009, ale je tu určitá míra variací na nejnižších úrovních, což znamená, že e, integrovaná činnost e, více národních telekomunikačních operátorů je stále velmi e, obtížná. Smyslem konceptu pasů je identifikovat oblasti, kde by mohla být právní jistota operátorů lépe zajištěná, kdyby mohly být podmínky eh, harmonizovanější. A to ne na úkor dalších zainteresovaných eh, stran. Různorodost je eh, někdy sama o sobě nákladem, ze kterého neplyne žádný zisk, ale samozřejmě v tomto ohledu musí komise mít na paměti, že jakákoliv harmonizace si žádá určitou společnou úroveň eh, ochrany. Také bych eh, rád se stručně vyjádřil k problému spekter. Myslím si, že tady musíme složit hold eh, parlamentu, který v roce 2009 svým balíčkem o programu eh, politiky rádiových spekter umožnil celou řadu ambiciozních pokroků v oblasti rádiových spekter a bezdrátového širokopásmového připojení, což byl jeden z klíčových cílů eh, veřejné politiky. Nicméně se domnívám, že musíme také uznat, že tento balíček nás eh, posunul pouze o určitý kus a eh, jeho ustanovení o eh, zesouladění podmínek autorizace v členských státech byl nakonec v konečném důsledku poměrně minimální. A to je oblast, kde komise chce více usilovat eh, v rámci návrhu eh, o jednotném trhu o zlepšení. Paní zpravodajka tu mluvila o eh, možnosti poskytovat pan Evropské služby. My si myslíme, že je to klíčový prvek v, zejména v oblasti mobilů, když ponecháme stranou celou zapeklitou problematiku roamingu, tak mají operátoři možnost přispět k takovému přeshraničnímu poskytování e, mobilní komunikace e, na základě podmínek, které jsou opravdu společné. Abych uvedl e, příklad, který zatím máme k dnešnímu datu v oblasti mobilních služeb, tak vidíme, že na evropské úrovni bylo dosaženo značného pokroku, ale do značné míry je tento pokrok eh, podkopáván značnou různorodostí mezi autorizačními režimy eh, v celé řadě členských států. K otázce eh, nápravných opatření. Myslím si, že tady se dotýkáme konkrétních problémů, o kterých mluvila paní zpravodajka. Asymetrické fungování versus symetrické, e, fungování článku 7.7, dilema ex ante a ex post. Komise sdílí e, ambice paní zpravodajky, aby rámec fungoval tak, abychom tu měli možnost toto nařízení nakonec zrušit. Myslím si, že není tajemstvím, že komise eh, hledá řešení v oblasti přístupu k pevným sítím, v oblasti regulace, které by byly eh, konvergentní a snižovaly náklady na přístup, eh, a to prostřednictvím investice do stability, a e, zároveň chce připravit e, zajištění e, hospodářské soutěže, která by vedla k jistotě. To by nám pomohlo na této cestě. To je ale individuální iniciativa pod tímto rámcem, která ještě není dokončená. A pokud jde o e, ten celkový mechanismus, tak e, myslím si, že komise přikládá e, ústřední hodnotu důležitosti asymetrické regulace založené na identifikaci skutečných problémů trhu, tak jak se projevují v úzkých hrdlech v problematických místech. A to probíhá paralelně s přípravou eh, jednotného trhu, ale zůstává to stále naším eh, vodícím principem, který nevyžaduje eh, žádnou zásadnější revizi. Také tu máme legislativní iniciativu, Eh, ohledně snížení eh, investičních nákladů na širokopásmové sítě, eh, což také obsahuje určité symetrické prvky. Teď trochu odbočuji od sektoru telekomunikací, ale myslím si, že v konečném důsledku komise dále pevně zastává názor, že jestliže je potřeba něco posílit, tak tu máme ex ante, regulaci, která bude řešit velice konkrétní e, problémy k fungování e, naší interakce s národními úřady e, v rámci nástrojů podle článku 778, tak s vytvořením Bereku a jeho začlenění do procedur je komise eh, velmi spokojená a zejména eh, komunikace s Berekem ohledně nápravných opatření eh, probíhá velmi hladce a docházíme tu k, ke schodě ve velké většině případů. Můžeme také ohlásit, že jsme poměrně spokojení s tím, že většina případů, která komise, které komise otevřela ve fázi 2, se dočkali řešení, které bylo v souladu s názorem Bereku, kdy národní regulátor buď stáhl nebo pozměnil e, svůj návrh. Nelze však zastírat, že v případech, kdy komise cítí povinnost vydat doporučení, národním regulačním úřadům na konci procesu, aby stáhli svůj návrh, jsou výsledky upřímně řečeno smíšené. Což e, není překvapení, dá se říct, vzhledem k poněkud e, dvojsečnému způsobu, e, jakým probíhají procedury podle článku 778. Jsem si vědom toho, že jsem nepokryl zcela detailně všechny body, ale budu rád, když eh, mi kolegové eh, ještě něco dodají, než skončíme tuto debatu. Děkuji. Děkuji, já myslím si, že jsme využili. Děkuji ještě jednou za váš příspěvek a chtěla bych rovněž poděkovat oběma hostům, které máme, nejenom za jejich příspěvky, ale také za to, že jsem eh, mezi nás přijeli právě kvůli nám z Řecka a chceme využít jejich eh, přítomnosti tak, abychom eh, skutečně z nich měli co největší učitek. Nejdříve dostane slovo zástupce organizace EETT, pan Karacogolu, a potom de Tomas, pan de Tomaso z Bereku. Takže nejdříve pan Karacoglu. Děkuji za slovo. Dobrý den. Já bych na, na úvod chtěla říci, že jak já i pan De Tomaso zde zastupujeme Berek. Pan doktor Kanelos, ředitel Bereku, eh, chtěl také přijít, bohužel však v Řecku měl jiné velice důležité povinnosti, které mu nedovolili přijít. Chtěli bychom poděkovat výboru ITRE za příležitost zde vystoupit a také děkujeme zpravodajce paní Trautmann. Jsme rádi, že zde můžeme představit společné názory evropských regulátorů, které se týkají zlepšení nebo možností zlepšení, které přinesl balíček z roku 2009 a také zamyslet se nad tím, kde je ještě další prostor ke zlepšení. Naše názory vychází z každodenní velice eh, praktické zkušenosti, která se týká jednotlivých ustanovení tohoto rámce. Dovolte mi poznamenat, že Berek zatím ještě nepřipravil úřední eh, konsolidované stanovisko, které se toho týká. A chtěli bychom tedy říci, že velice rádi budeme pracovat, budeme dále spolupracovat s evropskými regulačními orgány a společně připravovat další eh, plány ať už to bude v rámci přeskumu celého, eh, celé legislativy anebo nějakých konkrétních jednotlivých eh, zásahů. To bylo několik slov na úvod a teď mi dovolte dát slovo kolegovi panu De Tomaso, který vás informuje trošku podrobněji a specifičtěji o některých věcech. A rovněž bych chtěl říci, že celou řadu těch informací najdete ve zprávě, kterou jsme připravili pro paní Trautmann a kterou máte k dispozi. Děkuji. Já bych ještě chtěl na úvod říci, že děkuji také paní Trautmann a výboru ITRE za skvělou příležitost eh, informovat vás o našich názorech a stanoviscích. Účelem dnešního jednání je vyměnit si názory, které se týkají funkčnosti dnešního legislativního rámce a toho, jak je ten dnešní legislativní rámec schopen eh, pojmout ty budoucí změny. Berek se na to všechno obecně dívá pozitivně. Domníváme se, že ten stávající legislativní rámec funguje dobře, že je účelný a že také posiluje legislativní stabilitu a konsistentnost. Myslím si, že je také velice důležité to, jak říkala paní Trautmann, že ehm, tento, tato legislativa je eh, dobře srozumitelná i pro vnitrostátní regulační orgány, což by mohlo přispívat k další dobré předvídatelnosti a právní jistotě. Rámec roku 2009 nám přinesl různé nové nástroje, dovolte mi několik příkladů. Například jsou zde nové nástroje, jako je třeba, které se týkají subjektů eh, provozovatelů s výzkumnou um, tržní silou, také možnosti opravných prostředků, také možnost symetrické regulace, když je to zapotřebí, také jsou zde různá nová ustanovení pro ne- neutralitu sítí, také je zde, jsou zde otázky, které se týkají regulace spektra a tak dále. A také jsou zde i věci, které mají podporovat rozšiřování sítí nových generací NGA. Takže naše, celkový, naše celkové posouzení je pozitivní. Myslíme si, že Berek už měl také dost zásadní roli v tom, jak vytvářet celou tu strukturu, regulační strukturu v této oblasti v Evropě a i v budoucnu budeme usilovat o to, abychom dokázali řešit všechny výzvy, které se objeví v budoucnu v tomto sektoru. Neznamená to, že tam nejsou věci, které by nemohly být zlepšeny. E, při každodenní praxi jsme již našli určitý prostor, e, určité věci, které by se ještě daly zlepšit, ale e, myslíme si, že je dobré, aby jsme postupovali spíše evolučně, spíše postupně, než aby tam byl nějaký velký, velká změna celého paradigmatu. Hmm, myslím si, že se musíme také zaměřit na budoucnost. Je zde celá řada věcí, které se soustředí na nové věci, které se objevují v, naš, v tomto odvětví, například poskytovatelé obsahu, také například eh, jsou zde věci, které se týkají státní podpory v tomto odvětví možné budoucí širší využití symetrické regulace a také musíme brát v úvahu i rozšiřování sítí nových generací. To jsou věci, na které už upozornil i pan Vílan, když hovořil o důvodech, proč se komise eh, také rozhodla navrhnout eh, nové, eh, novou legislativu, která se má týkat vlastně stavebních prací, které již mají e, zapracovávat infrastrukturu pro rozšiřování sítí nových generací. Teď se chci ještě podívat na některé konkrétní oblasti. Máme zde článek 7 a článek 7 a zhruba sdílíme názor komise a jsme hrdí na výsledky toho, jak se Berek zapojil do těchto procesů podle e, článku 7 a 7a. Domníváme se, že Berek byl schopen ve velice krátkém časovém období nabídnout kvalifikovaný, kvalifikované a nezávislé stanovisko. Myslím si, že to také ujistilo všechny skeptiky, na zač- eh, protože je pravda, že na začátku celého období eh, transpozice Eh, tam byly určité skeptické hlasy, ale Berek podporoval eh, ty názory komise. Eh, byly tam určité potíže, ale nakonec vlastně dále, co se týče článku 7a, tak tam si myslím, že by bylo dobré ještě vyjasnit principy Eh, pardon, článku 9, tak jsem si, že bylo lepší vyjasnit principy spolupráce. Eh, jsou zde například doporučení, které se týkají nediskriminace a další, o těch se ještě hovoří. Myslím si, že trošku se nám na jedné straně míchá legislativa a na druhé straně eh, politika jednotového odvětví a je dost, musíme toto všechno brát v úvahu v rámci regulativního procesu. A také si myslím, že článek 7 by se měl brát, pardon, podle článku 7 by se měly brát více v úvahu e, národní, specifik, na, národní specifické e, záležitosti. Teď možná zopakuju již něco, co řekla komise. Myslíme si, že to obecné nařízení Eh, by postupně mělo být vlastně eh, zrušeno nebo odstraněno. Jde o to vlastně, že postupně by se to vlastně mělo všechno snižovat a omezovat. Eh, komise teď připravuje nový seznam těch relevantních trhů. Myslíme si však, že to nařízení ještě přetrvá v budoucnu. Také se jedná například o otázky, které se ehm, týkají třeba e, problematiky venkovských oblastí nebo hospodářské soutěže na trhu. Jsou zde určité opravné prostředky, které e, by měly být kvalitnější, aby lépe zajistili hospodářskou soutěž. V rámci Bereku bychom také chtěli snížit administrativní zátěž pro celoevropské provozovatele. Chtěli bychom v tomto spolupracovat s komisí. A ještě chceme říci, že e, vítáme přeskum směrnice o univerzálních službách, která už je skutečně dnes zastarala a komise o tom hovořila a velice rádi také k tomu přispějeme svými podněty. Velice rádi i budeme e, na tom s vámi spolupracovat. A ještě chci říci, že je pravda, že ten stávající koregulační systém funguje dobře, nicméně jsou tam ještě určité Eh, oblasti, kde je to třeba trošku dopilovat, trošku vyladit. A to je třeba postup, který se týká možnosti odlehčit vnitrostátním regulačním orgánům, například když dochází k některým opakovaným případům přeskumu trhu, které vlastně by mohly být trošku zjednodušeny nebo zefektivněny. A pak si myslím, že bychom mohli třeba používat určité konkrétní nástroje. Máme zde třeba tu sdílenou dominanci, eh, což je eh, věc, o které jsme hovořili. A tam je třeba trošku problém s tím ehm, důkazním břemenem. A nakonec je zde ještě nový institucionální rámec pro vnitrostátní regulační orgány. Jsme velice rádi, nebo jsme velice spokojeni s tím, jak ten stávající e, systém vypadá. Je zde nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů. Došlo vlastně ke změně v roce 2009. Rok 2000, ta legislativa z roku 2009 hovoří jak o funkční, tak i strukturální nezávislosti. A je tam ještě celá řada konkrétních e, nástrojů, které mají chránit nezávislost před e, politikou, vlastně, nebo před politickými zásahy. A také jsou zde určité možnosti vnitrostátních eh, přeskumných procesů. A myslím si, že to je na komisi, aby úzce monitorovala to, zda vnitrostátní regulační orgány splňují tu podmínku nezávislosti. Co se týče budoucna, tak eh, podle mého názoru bychom se měli soustředit na to, jak, budou, jak, jak, jak bude vypadat ten systém vnitrostátních regulačních orgánů. Možná by bylo dobré třeba se sestřetávat se zástupci jednotlivých vnitrostatních regulačních orgánů. Je třeba zajistit konsistentnost regulace. Také je důležité, aby vnitrostátní regulační orgány měli možnost větší kontroly například svých rozpočtů, personálních otázek, své vlastní organizace. To je také užitečné a je také eh, souvisí to vlastně i s lepší, kody, s lepší spoluprácí s Berekem. Hm, to je z mé strany vše. Děkuji vám ještě jednou za pozornost. De Tomaso per questo contributo. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu De Tomaso za jeho příspěvek. Ale la parola. Se stínovými zpravodaji nejdříve pan kolega Hockmark. Eh, děkuji paní zpravodajce. Jsem si jistý, že je velice kompetentní pro tuto problematiku a že bude dále pokračovat eh, na práci s touto problematikou a děkuji za příspěvky našich expertů. Když jsem eh, poslouchal tyto příspěvky, tak si pamatuju, jak se říkává, že operace se zdařila, ale pacient zemřel. Tak, tak špatné to zase není ale můžeme říct, že legislativa je dobrá, ale nemáme na ní dostatečné zdroje. Eh, jak říkal zástupce z komise, eh, legislativa už byla eh, implementována do národních právních systémů, ale mám pochyby o tom, nakolik je implementovaná i ve skutečnosti. A my tady vidíme na výsledcích že když jsme přijímali rozhodnutí o telekomunikačním balíčku, tak změny, které tedy probíhaly ve světě, byly poměrně znepokojivé. V Jižní Koreji s 50 miliony obyvateli mají e, více uživatelů 4G e, než v celé Evropské unii s 500 miliony obyvateli. A v Evrop, e, v, ve Spojených státech mají 20krát vyšší úroveň připojení v 4G i NT a mnoho členských států Evropské unie má nula. Tyto čísla jsou zásadní pro eh, chápání moderních služeb. Je pravda, eh, jak říkala komise, že i když telekomunikační balíček byl eh, implementován do, národní, do národních legislativ, tak trh je stále roztříštěný. A jední, jedním z mnoha důvodů je to, a to musíme zahrnout do hodnocení, je, že balíček o telekomunikacích jako takový byl nedostačující. To je jedna věc. Druhá věc je, že způsob implementace je nedostatečný, o čemž nepochybuji. Když se podíváme například na připojení k místním sítím, tak to posílilo rychlost eh, širokopásmového připojení, ale jsem si jistý, že tady toto svazkování eh, není využíváno tak, eh, jak mělo. Je důležitou součástí telekomunikačního balíčku a já bych rád od komise slyšel, jestli si myslí, že výsledky, reálné výsledky eh, existují, jestli jsou nástroje používány. Eh, implementovaná legislativa je jedna věc, ale pak je druhá věc, jestli se také používá tak, abychom měnili realitu tím směrem, kterým chceme. A také další věc, která se tohoto trochu týká, když zaujmeme všeobecný pohled – tak to je samozřejmě implementace spektrového programu. A ta je zcela zjevně nedostatečná. Ta, to, tento program implementován nebyl. A je důležité, aby teď tady komise prohlásila, jak hodná, hodlá poskytovat. Protože e, všechny ty výjimky, o které se teď žádá, jsou vlastně e, výjimky v oblasti růstu a pracovních míst. Je to oblast, která je zásadní pro ekonomický eh, růst a eh, je špatné, když eh, nejsou implementace prováděny tak, jak bylo zamýšleno. Paní Trautmann také tady zmínila slova pana Vílena a to je problém panevropských licencí. Musíme si být jasně vědomi toho, že nebude žádný eh, jednotný eh, evropský trh v oblasti telekomunikací, pokud nebudeme mít jednotný systém licencí. Jinak tu vždycky bude určité roztřištění, určitá fragmentace, která bude méně či více důležitá, nicméně fragmentace to bude. Což je velmi negativní pro eh, příležitosti Evropy k využívání celé eh, škály způsobu využívání digitálních eh, technologií. Musíme si uvědomit, že náš vnitřní trh potřebuje zajistit konkurenceschopnost evropského průmyslu i v celé řadě dalších oblastí, jako je věda a výzkum, ty všechny eh, závisí na tom, jestli my uspějeme. Je také důležité je to důležité pro práci našeho výboru, říkám to teď paní zpravodajce, abychom eh, zhodnotili, zda cíle, které sledujeme, touto legislativou byly v realitě naplněny. Jak jsem už říkal, komise říká, že tu byl úspěch, že telekomunikační balíček byl implementován ve členských státech. Ale já pochybuji o tom, že e, v realitě se něco změnilo. Nebo změnilo do takové míry, jak jsme zamýšleli. To je naprosto nejzásadnější oblast pro Evropskou unii, pro ekonomiku Evropské unie. A rád si dnes poslechnu komisi dnes i v dalším průběhu procesu. Jak vidíte ten vztah mezi tím, čeho jsme chtěli telekomunikačním balíčkem dosáhnout a dnešní realitou? Protože skutečnost je taková, že Evropa e, není vedoucím závodníkem. E, stále se potýká s roztříštěným trhem, e, která umožňuje většině ostatního světa nás předhánět. A součástí tohoto hodnocení musí také být nástin reformy, kterou je třeba provést, pokud nechceme tento závod prohrát. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát kolegovi Hokmarkovi. A nyní další stínová zpravodajka má slovo, prosím. Paní Andertotar, děkuji. Já se jsem teď nejsem úplně zcela jistá, jaké komentáře k tomu mám přednést, takže já se teď nakonec zatím zdržím komentářů. Eh, Dobrá. Žádní další stínový zpravodají je vetry nejsou, takže má slovo pan Kreutzmann. Děkuji za slovo. Já bych tedy chtěl eh, také učinit několik komentářů, ale nejprve mám takovou jednu osobní poznámku k kolegovi Hikmarkovi. Je velice e, zajímavé, že říkáte, že potřebujete celoevropské licence pro e, tyto služby, ale jak je to s tím, chtějí to členské státy? chtějí, člen, chtějí to členské státy. Já mám trošku pocit, že členské státy budou trvat na tom, že chtějí sami rozdělovat tyto licence a že to bude dost problematické. Myslím si, že je to tady ještě takové problematické. A teď mi ještě dovolte říci něco k tomu, co říkal pan Valian, o, to, o tom, co se týče e, celého tohoto telekomunikačního balíčku. Vítáme e, zprávu z vlastní iniciativy Evropského parlamentu, která vlastně ještě E, souvisí e, s tímto, s touto zprávou. Tato zpráva vítá snahu o dotvoření jednotného telekomunikačního trhu a toho, že to má být návrh e, v létě. Evropský parlament teď může vlastně hovořit o tom, jak vypadá stávající situace provádění tohoto telekomunikačního balíčku a zamyslet se nad tím, jak je účinný a jak, jaká je cesta do budoucna. Máme pocit, že máme na to stejný názor, chceme trh, který bude dobrý pro spotřebitele a chceme také i zvětšit počet eh, účastníků, zvětšit počet eh, aktérů ve všech členských státech a zároveň také chceme ještě rozšířit telekomunikační trh. Je zde taková určitá myšlenka, že chceme dávat více licencí, chceme nové aktéry na trhu a domníváme se, že toto zlepší hospodářskou soutěž, že to také e, zvýší počet nabídek a že to nakonec povede i ke snížení cen. Telekomunikační balíček e, je vykládán jednotlivými vnitrostátními regulačními orgány a je zde tedy 27 rozdílných interpretací. A výsledek je to, že provozovatelé vlastně musí duplikovat svou činnost, provozovatelé, kteří působí ve více členských státech a není jsou zde žádné možnosti pro úspory z rozsahu. Také to souvisí s určitou právní nejistotou, což zcela jistě nějak e, nepohání další investice, které by byly tak důležité. Ani to vlastně nepozbuzuje třeba k dalšímu rozšiřování Eh, sítí, což by bylo tak důležité. Musíme odstranit eh, všechny překážky a musíme také zlepšit možnost působit přeshraničně pro poskytovatele. To také souvisí i s příležitostí pro podniky. Podniky by měly lepší příležitosti růst a také eh, získávat nebo lépe investovat a tyto, aby se tyto investice zhodnocovaly. Eh, je důležité, aby sektor IKT byl také motorem dalšího růstu ekonomiky, jak, jak tomu bylo v minulém desetiletí. IKT a také technologické inovace budou jednou z klíčových reakcí a odpovědí na stávající ekonomické výzvy, které musíme čelit. Jdou, mm, také se omlouvají, také se zde otevírají nové problémy, které však můžeme brát jako výzvy. Například nás to nutí ještě znovu přeskoumávat a přezamýšlet se znovu nad tou regulační politikou. Musíme zlepšit právní jistotu, právní předvídatelnost, také musíme zajistit určitou dlouhodobou vizi, což přiláká a zajistí investice. Také musíme eh, podporovat hospodářskou soutěž v tomto sektoru. Konsolidace by mohla být cestou vpřed, pokud sebou ponese například úspory z rozsahu pro provozovatele a pokud eh, také přinese různé pobídky pro investory a pokud také přinese dostupné ceny pro spotřebitele a pokud povede třeba k různým snižováním cenu, jako třeba to bylo v případě roamingu. Možná to bude provokativní, ale mm, domnívám se, že si myslím, že nakonec by to mohlo zlepšit efektivitu Evropy v, tomto, v této oblasti, což by byl také velice dobrý signál, který bychom vyslali v, oblast, v této době krize. <clears throat> Děkuji a také čekám pana... Eh, děkuji. To punto Angela. Děkuji mnohokrát panu kolegovi Krojcmanovi. Vy jste tady převzal eh, vystoupení za vaši kolegyni. Děkujeme vám. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych se chtěla omluvit. Normálně uh, hovoří přede mnou uh, liberální skupina, takže jsem byla překvapená, když jsem dostala slovo. Omluvám se ještě jednou. Chci se vyjádřit k panevropským licencím. My víme, že to eh, funguje v drátových sítích ve Skandinávii a také v Nizozemí což jsou e, geograficky omezené struktury s monopolem, to znamená státní sítě a nebo e, lokální sítě pro e, relativně malý počet občanů vzhledem k velkému počtu občanů na evropském trhu. Takže si myslím, že by bylo zajímavé představit si infrastrukturu v Evropě také pro bezdrátové sítě Eh, jakožto eh, výzvu v oblasti hospodářské soutěže. Jak definovat celý evropský trh jako relevantní trh pro tento produkt, zároveň s tím, nebo tak, eh, jako to funguje na malých trzích, kde je monopol, což ovšem neovlivňuje ten velký trh. Takovéto projekty existují, v některé v některých členských zemích, a to i pro pevné sítě, jako je v Barceloně je Wi-Fi net a potom jsou tu eh, další eh, bezdrátové, připojení k bezdrátových sítí, bezdrátovým sítím ve Vídni, v Aténách, eh, v Berlíně a tak dále. A ty využívají spektr, které byly licencovány pro úplně jiné využití, jako je bezdrátové využití pro mobilní telefony nebo spektrum vyhrazené pro účely community. A tedy to jsou zcela jiné účely než svobodné eh, dobrovolné projekty eh, různých eh, subjektů. Jako je například televizní vysílání a podobně. Takže to je velice dobrý model, který bychom měli proskoumat v oblasti bezdrátových komunikací. Možná by bylo dobré vyčlenit eh, nějaké spektrum eh, pro tyto projekty, než se zabývat touto panevropskou licencí, protože protože mnoho států má vyčleněná spektra eh, pro bezpečnostní využití, takže by k tomu mohl vzniknout odpor. Děkuji. Děkuji paní Andersdotter a nyní pan Okman. E, ještě bych se chtěl vyjádřit k tomu, co říkal pan Kreutzmann. Ten se ptal, jestli jsou e, členské státy připraveny. A stejnou otázku bychom mohli e, pokládat ohledně každé velké reformy, kterou chystáme. Mohli jsme Eh, se takto ptát před jednotným trhem, před eh, telekomunikačním balíčkem, o kterém právě diskutujeme. Důležité je, abychom měli jasnou eh, vizi. Musíme se ptát, je toto správný přístup? Máme pracovat tímto směrem, anebo máme zůstat, kde jsme? A obecné pravidlo zní, že bychom vždycky měli jít správným směrem a nezůstávat na místě. A podle mě schopnost eh, dosáhnout změny spočívá právě v této diskuzi. A někdy mě napadá, že nejen po- politikové, ale i techni- si vězí ještě v zajetí starých technologií. A když se tady bavíme o panevropských licencích, tak přitom myslíme v těch eh, starých hranicích, že to musí být v určitých frekvencích a tak dále. Eh, to eh, není pravda. Myslím si, že můžeme dosáhnout panevropských licencí, i když členské státy stále budou vlastnit ta spektra, například prostřednictvím nějakých konsorcí takže měli bychom být vizionáři a zároveň pragmatici. Ale musíme neustále brát za východisko realitu. A ta je, že v ostatních částech světa e, dosahují mnohem rychlejšího pokroku. A to se nám nelíbí. A proto musíme přistoupit k dal- neustále dalším a dalším krokům. Děkuji. Děkuji panu Hekmarkovi. A teď předám slovo e, ještě jednou komisi aby odpověděla na některé otázky. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji váženým poslancům za eh, připomínky a otázky na komisi. Začnu tím bodem, kde tu probíhala určitá výměna názorů, a to sice spektra pro eh, licence. Tato otázka má celou řadu dimenzí. Jak pan poslanec Höckmark řekl ve svém druhém příspěvku, panevropský přístup nutně neznamená nějaký velký třesk, kde by se jediný operátor zavázal, že e, zavede zároveň ve všech členských státech jedinou síť to samozřejmě nej, toho nejsou schopni ani ti největší hráči na trhu což je realita, kterou eh, musíme mít na paměti. Důležité proto, abychom se dostali na správnou cestu, eh, krok za krokem, však je, aby operátoři, kteří si přejí eh, investovat do nových pásem, byli schopni plánovat své aktivity v různých zemích a s investicemi za známých podmínek, včetně časových harmonogramů, kalendářů a doby trvání licencí. A to je právě e, hlavní oblast soustředění komise, aby to bylo e, fakultativní, než spíše jaksi e, autoritativně přes jednoho jediného operátora. Teď bych se chtěl přesunout k poznámce paní Anders Dotter. Je opravdu důležité mít na paměti, že je více e, obchodních modelů a e, licence e, mobilních spekter není jedinou takovou oblastí. Komise vidí velice příznivě flexibilitu pro uživatelů pro uživatele, kteří mohou využívat nelicencovaná spektra pro své účely a tím vlastně jak si federalizovat eh, to využití eh, těchto spektr. K tomu potřebujeme mít eh, dostatečné množství spektra k dispozici a stabilní a spolehlivý právní rámec. Teď bych se chtěl věnovat několika dalším bodům. Ještě stále k problematice Spekter, co říkal pan poslanec Höckmark. K otázce RSPP. Komise samozřejmě sdílí zklamání, že z pásma 800 tak ten závazek z Zjevně jsou tu nějaké problémy s tlumočením nejspíše proto, že máte sluchátka příliš blízko mikrofonu a dochází k, ke zpětné vazbě. Děkuji. Takže k otázce e, pásma 800, e, tak máme to zhruba půlku členských států, nebo něco málo přes polovinu, které e, nebyly schopny splnit závazky včas včetně dvou, kteří, které ani nežádali o výjimky a k, se kterými proto probíhá administrativní řízení s komisí, aby to došlo k naplňování zákona. K, u těch, kteří žádali o výjimku, jsou tu objektivní důvody, které leží mimo kontrolu členských států v některých případech. Například se týkají problémů v třetích zemích, ty uznáváme za legitimní. Ale během diskuzí členských států s komisí trváme na minimalizaci výjimek ve světle objektivních omezení, které v dané oblasti existují a doufáme, že ten cyklus rozhodování o výjimkách by měl být do letní přestávky hotov. A konečně v oblasti eh, trhu pevných sítí. Eh, pan poslanec Heckmark eh, se zmínil problému unbundling, odsvazkování. Samozřejmě tady je situace velice různá v členských státech. Někde je normální, Například by se dalo očekávat, že toto zpřístupnění účastnického vedení by bylo eh, jednodušší v zemích, kde je infrastruktura, eh, než tam, kde existuje jediná síť. Ale eh, tato různorodost není vůbec tímto faktorem dostatečně vysvětlena. Komise eh, také pracuje na konvergenci cen a konvergenci eh, podmínek nediskriminace a to právě proto, že vnímáme značnou variaci v, eh, jednotlivých členských státech, což vede k nedostatečným výsledkům, jež nelze vysvětlit pouhou ekonomikou sektoru. Další věc, na které pracujeme, a to je jedna z oblastí, kde operátoři působící e, ve více zemích e, mají e, problémy, to je konvergence technických prostředků přístupu k sítí. Ať už virtuální zpřístupnění anebo další formy virtuálního přístupu k síti, což je další dodatečný přínos. Děkuji. E- děkuji mnohokrát. Ještě bych se ráda chtěla zeptat eh, pana Karacola a De Tomaso, zda chtějí eh, krátce zareagovat na diskusi, prosím. Mm, děkuji za slovo. Dovolte mi zareagovat na některé komentáře, které jste zazněly. Za prvé, Berek si je vědom, nebo znáte tuto iniciativu, která se týká jednotného trhu a jsme připraveni a ochotni spolupracovat s komisí. Jak již řekl pan De Tomaso, Berek například pracuje na tom, jak snížit administrativní zátěž pro celoevropské provozovatele a zcela jistě se také těšíme na další kroky tímto směrem. Jednou z takových eh, klíčových otázek, která se byla nastolena, je roztříštěnost, stávající roztříštěnost trhu. Myslím si, že ale ne, my se na to nedíváme tak pesimisticky. Zlepšuje se harmonizace, Velice často je to tedy díky eh, různým doporučením ze strany komise. A eh, také je to vždy, nebo také je to více viditelné na takových těch eh, vyvinutějších trzích. Ale co se týče těch nových trhů třeba, ať už to jsou pevné, mm, pevné telekomunikace nebo mobilní telekomunikace, tak jsou tam určité překážky. Evropa má jednotný trh, ale pak je zde v rámci Evropy je třeba Rakousko, kde panuje velice silná intermodální hospodářská soutěž nebo konkurence mezi jednotlivými druhy eh, komunikací a mm, vlastně ti provozovatele pevných sítí by vůbec vlastně nebyli bez eh, zásahu schopni konkurovat těm mobilním operátorům. Pak je zde zase třeba Nizozemsko. kde eh, jsou eh, problémy, které se týkají optických sítí. V Řecku by mohla být výstavba nebo zavádění optických sítí ekonomicky možné za přispění velkého kapitálu. Pak je zde třeba Litva, kde zatím je nedostatečná ta otázka toho unbundlingu, toho zpřístupňování. Ale ta země vlastně velice poskočila a dnes se stává určitým lídrem. Pak je zde třeba Švédsko, kde jsou takové drobné místní projekty, které vedly eh, k rozšiřování eh, různých eh, specifických služeb. A to jsou pouze některé příklady. Pokud chceme usilovat o jednotný trh, musíme jít touto, tímto směrem, ale zároveň musíme také brát v úvahu podmínky a okolnosti jednotlivých zemí a to nám také umožní e, rychle a dobře na ně reagovat. Děkuji. To má grazie. Děkuji. A nyní má slovo Katrin Tautmar na závěr naší rozpravy. Možná by ráda vyvodila jisté závěry z naší debaty. Již od minulého volebního období byla vždy zpravodajkou pro telekomunikační balíček. 9.7. Eh, se budeme věnovat eh, Eh, její zprávě a nyní tedy má prostor pro závěry z debaty. Děkuji paní předsedkyně, děkuji mnohokrát kolegím a kolegům, komisi a zástupcům Bereku. Děkuji rovněž za tuto velmi dobrou výměnu názorů. Myslím si, že jistě přispěje k obohacení mé zprávy. Možná bych se krátce zmínila o některých bodech, které zde byly zmiňovány nechci každý jednotlivý bod rozvádět a vracet se k veškerým aspektům. Spíše bych to uskupila podle jednotlivých témat. Může být e regulace jediným nástrojem pro otevření trhu? Já mám dojem, že ty rozdíly mezi těmi 27 národními trhy odpadají, takže já bych řekla, že regulace pomáhá, ale není to jediné řečení. Máme tady problémy s zpřístupnění e, registrací jednotlivých e, frekvenčních pásem. Přála bych si, aby jsme vedli přesnější diskuzici, zacílenější diskuzi s komisí. Veškeré faktory, které mají dopad na trhy, zejména fungování regulace, ale také investice, Toto by měly být záležitosti, ke kterým bychom se měli vyjadřovat. Pak je otázka časového harmonogramu. Myslím si, že pro poskytovatele není vždy pozitivní, když musí neustále akceptovat další a další změny velice rychle, aniž by měli celkový obrázek o té e, situaci. Pan Höckmark nás srovnával s Koreou a s, s USA, což jsou modely, které jsou zcela jinak nastavené. Korea má národní plánování státních investicí a Spojené státy mají ten teritoriální přístup. Možná bychom to my tady nazvali jako kartel či regionální dohody. Ten systém, který, který oni mají, by v Evropě vůbec nefungoval. Přesto je důležité, aby eh, tady bychom, abychom zde měli hospodářskou soutěž mezi našimi poskytovateli. Co se týče technologie, jsme v přechodné fázi. A potřebovali bychom eh, na trhu solidnější aktéry, kteří by byli z to i lépe investovat. Takže potřebujeme i regulační rámec pro hospodářské investice, který bude stabilní, tak aby subjekty mohly pracovat efektivně. Mé doporučení Bereku. Neměli bychom hovořit pouze o diverzifikaci, ale měli bychom začít se spoluprací. To takzvané case law, článek 17, ten ukazuje, že se můžeme dostat k tomuto cíli, potřebujeme efektivní společnou regulaci. Myslím si, že veškeré nástroje právního rámce se momentálně nevyužívají optimálně. Já proto nedoporučuji žádnou globální revizi, žádné globální přepracování. Komise a Berek to rovněž podotkli, že takovéto globální přepracování by bylo nyní příliš by bylo nyní předčasné. Tady je důležité, abychom se zaměřili na regulační nástroje pro zjednodušení trhu a také pro zjednodušení, zjednodušení vypisování zakázek a rovněž i asymetrická regulace. To jsou veškeré věci, o kterých hovořila také komise a Berek. Proto já bych se chtěla zeptat komise a týká se to neutrality sítí. Dobrá, to je pořádku, ale prosím, nezanedbávejte věci, které jsou důležité pro větší koherentnost regulace. A nyní se chci vrátit k tomu, co říkal pan Kreuzmann za paní Balean a také kolega Hockmart a další. Pokud chceme koherenci, potřebujeme nutné prostředky pro to, které zajistí, abychom ji mohli realizovat. A nyní Myslím si, že není nutné, a je, komise to již podotkla, eh, přepracovávat vše, ale skutečně naším cílem je koherence a lepší spolupráce mezi komisí a Berekem. A dostávám se k závěru svého vystoupení. Komise by nám měla odpovědět na jednu otázku. Pokud tady bude ten pas, pokud ho někdo získá, jak to bude vypadat eh, z právního hlediska při obchodních sporech? A jak to bude vypadat s pracovním právem? Které potom bude platit? Bude to to právo země, kde je sídlo společnosti nebo kde byla udělena licence, to je velice důležité. A je podí, třeba podívat se z toho z pohledu směrnice o službách a z také z perspektivy zásady svobody usazování. Mně se ten pas líbí, líbí se mi, jak se tam otvírá možnost pro zjednodušení, ale je třeba být na pozoru. Je třeba si uvědomit, jaké přesné dopady to bude mít a pokud to bude mít dopady na sociální právo, tak potřebujeme jasnou studii dopadu. Na toto je skutečně třeba se zaměřit a potom ten unbundling. O tom jsme hovořili často. Skutečnost, že se to nyní dostalo do nařízení, je podle mě efektivně odstrašující nástroj. Měli bychom ho použít v některých případech, ale je to nástroj, který má nepřímý účinek. Tolik z mé strany. Děkuji všem, děkuji i vám, paní předsedkyně, za schovývavost a za to, že jste nám poskytla k dispozici tolik času, na tuto velmi pozitivní rozpravu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji Katrin Trautmann, děkuji rovněž komisi a našim oběma hostům z Bereku. 9. 7. budeme pokračovat v rozpravě o tomto tématu a pak již budeme mít k dispozici návrh zprávy od Katrin Trautmann. Děkuji ještě jednou. Pokročíme v naší agendy a dostáváme se k revidovanému návrhu, který se stanoví hlavní směry transevropských koordinačních sítí. Slovo má kolega Tošenovský, prosím. A ještě chci říci, že ti, kteří musí opustit se, ale prosím v tichosti. Máme zase na stole před námi eh, materiál, který jsme projednávali a schvalovali, v podstatě již prošel výborem eh, ITRE v listopadu loňského roku potom však došlo eh, ke změnám hlavně ve finančním eh, rozsahu které byly na tento program vyčleněny čili z devíti miliard eur se snížil na jednu miliardu a proto došlo k revizi eh, celé té zprávy. dostali jsme z komise nový návrh který by tedy revidován a v rámci toho snížení došlo i k eh, výrazným obsahovým změnám které se hlavně týkají toho že eh, velká váha přešla na systémové služby a eh, broadband se dostal do menšího procentové váhy než tomu bylo když jsme projednávali tento materiál v listopadu ten materiál přináší mm, některé nové podněty a hlavně eh, v rozdělení eh, systémových služeb nebo digitálních služeb které v tomto návrhu jsou. Eh, tím jak se blíží a projednává se celý, materiál connecting europe facility tak se dostáváme do určitého časového tlaku v rámci této zprávy a Eh, a eh, já bych chtěl velmi a skutečně velmi upřímně poděkovat eh, za skvělou spolupráci stínovým zpravodajům protože pod tímto tlakem se, časovým tlakem se snažíme najít společně co největší názor společný i vycházející z, té, z toho listopadového projednávání v loňském roce mou snahou je skutečně najít eh, co nejširší konsenzus eh, mezi stínovými zpravodaji tak abychom se eh, dostali k projednávání a ke schvalování ve výboru itre ještě do začátku prázdnin tak abychom tuto zprávu mohli předložit ta snaha je skutečně troufám si říct ze strany stínových zpravodajů velmi, velmi vysoká a já si to skutečně cením. E, problémem který já vnímám a je to můj dotaz na komisi je, e, zůstává pořád nez, nezodpovězená určitý poměr rozdělení té jedné miliardy e, směrem mezi digitální služby a broadband což nám Eh, přináší problém, jak se, jak se srovnat eh, s touto zprávou, jakoby s, s těmi prodiskutovanými věcmi. Stejně tak eh, potřebujeme znát určitou rozvahu komise z hlediska finančních potřeb, jak to vidí komise na jednotlivé digitální služby, protože podle toho se nám dostává rozdělení do těch jednotlivých skupin ať o eh, rodíme čtyřech nebo jiných, jak zařadit například eh, Europeánu a jak eh, nechat dostatečně flexibilní prostor pro jednání v trialogu, který by měl proběhnout po, po prázdninách ten časový tlak je pro nás velmi, velmi zásadní. Já mám snahu, abychom dodrželi tento časový harmonogram proto eh, bych eh, chtěl aby do konce tohoto týdne tak jak jsme se dohodli se zpravodaji abych zaslal eh, pozměňovací návrhy o kterých jsme hovořili na poslední schůzce se stínovými zpravodaji tak abychom případně mohli dosáhnout i při podepsání těchto, pozměňovacích návrhů tak aby se z toho staly Eh, konsenzuální názor který bude v maximální míře odpovídat eh, snaze eh, kompromisu který bychom mohli dosáhnout s vědomím že máme před sebou ještě trialog který, který mnohé ty věci musí, musí ještě, ještě vysvětlit jak se k tomu bude stavět rada. já protože už jsme věnovali obsahově diskuzi nad těm, tímto materiálem v rámci výboru mnoho času, bych možná nešel do úplných podrobností. Eh, chtěl bych ještě jednou velmi zopakovat, že si cením té snahy a spolupráce stínových zpravodajů, protože eh, to je v této chvíli velmi důležité, abychom byli schopni dodržet ty časové harmonogramy proto bych chtěl ještě tento týden dosáhnout toho návrhu pozměňovacích návrhů které doufám by mohly být eh, skutečně kompromisem přijatelným pro všechny frakce a tak abychom mm, dodrželi ten časový harmonogram který je skutečně <laughs> šibeniční pro nás a eh, ty dva dotazy eh, ke komisi jak, jak vidí rozdělení finančních potřeb a jak ohodnocuje, by pro nás určitě bylo velmi dobrým vodítkem i pro eh, schvalování v rámci výboru ITRE. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Děkuji panu zpravodaji. A nyní máme zde zástupce komise, pan doktor Viola. Ale nejdříve dostanou slovo stínový zpravodajové. Prosím. Děkuji za slovo a chtěla bych nejprve poděkovat zpravodaji. Velice oceňuji nikoli pouze jeho dnešní e, prezentaci, ale i to, že se e, velice dobře ehm, tak to dokázal poradit s těmito obtížnými otázkami, kdy řešíme vlastně ještě ten nedořešený víceletý finanční rámec. Jsou zde dvě takové kategorie. První jsou cíle a kritéria a ta druhá otázka je, jak je financovat. Jak, nebo jak najít dobré nástroje, kterými bychom je mohli financovat. Co se týče těch cílů a kritérií, tak tam si myslím, že to vlastně zůstalo stejné, nebo že, ty, že to zůstává stejné protože jenom z toho důvodu, že ten rozpočet se změnil, tak realita se nezměnila. Ta realita v tom eh, globálním kontextu zůstává stejná. A já musím říci, že se mi příliš nelíbí ten návrh komise, ten jejich revidovaný návrh kde, hovořila, kde oni hovořili o tom, že se příliš tedy už eh, asi nedá počítat se zaváděním širokopásmového internetu do venkovských oblastí, ale já si myslím, že právě to, to, eh, to se nesmí stát, protože se nesmí stát, aby se ještě více prohloubila ta digitální průrva. Pokud eh, zde máme určité rychlosti, ty přenosové rychlosti eh, z roku 2013, tak zřejmě nebudou stejné v roce 2020, takže v tom roce 2020 zde bude existovat obrovská digitální průrva mezi těmi venkovskými oblastmi a jinými oblastmi. A eh, z toho může také pramenit to, že venkovské oblasti nebudou schopné eh, být konkurenceschopné, nebudou schopné reagovat na, na tu ekonomickou situaci v roce 2020. A z toho důvodu si myslím, že je velice důležité, a i zpravodaj na to upozornil, že musíme ještě znovu předložit pozměňovací návrhy, které vlastně již byly schváleny zde na výboru, když jsme je tehdy schvalovali. To je podle mě dobrý přístup. Pak je zde otázka, jak to bude s tím financováním. Už to takhle trošku bylo i v minulosti. Pokud se podíváme na celou tu situaci, tak samozřejmě, že ta, těch 9 miliard je lepší částka než 1 miliarda, je to 9 krát více, ale pokud se podíváme celkově na, na celý ten balík financí, který bychom potřebovali, tak ani těch 9 miliard by nebylo e, dostatečných. Takže musíme jaksi chytře se snažit mobilizovat způsoby financování a jedním z takových způsobů je to, jak naprosto jasně stanovit eh, cíle a kritéria a vytvořit určité vzorce, jak postupovat do budoucna. A pak se musíme zamyslet nad tím, jak uvolnit eh, finance například ze strukturální fondu, z fondu soudržnosti. A to je také velice důležitý úkol pro komisi. Ale zároveň to bude i součástí dalších diskusí a rozhodnutí, které povedeme zde v našem výboru. Chci říci, že eh, podporuji přístup zpravodaje v této oblasti, ale ještě chci říci, že navzdory tomu, že ten rozpočet se zmenšil, tak svět se e, nezměnil. Takže musíme i nadále trvat na našich cílech a musíme tedy usilovat o to, abychom získali finance, abychom mobilizovali finance, které nemůžeme získat z té evropské úrovně, z jiných úrovní, z jiných e, zdrojů. Musíme pragmaticky Eh, uvažovat. Myslím si, že ten způsob, který nabídl zpravodaj, je pragmatický a také rozhodný a já tento jeho přístup oceňuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Trautmar, stínová zpravodajka za SAD. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěla rovněž eh, velmi poděkovat našemu zpravodaji panu Tošenovskému velice dobře vedl eh, naši spolupráci a rovněž mu velmi děkuji za to, že nám vždy pozorně naslouchal. V zásadě sdílím jeho přístup. Na začátku jsme byli samozřejmě velmi zklamáni, když jsme viděli, jaký je zde přístup eh, ze strany Rady k digitální agendě, ze strany členských států. Zdá se, že členské státy nepochopily, jak to právě řekl kolega Hockmark, že IKT jsou zásadním elementem, zásadním prvkem pro znovu nastartování růstu a zaměstnanosti. Myslím si, že bychom měli bojovat, a bylo to tady řečeno. Musíme, se, musíme usilovat. Máme tu jednu miliardu, která nám zůstává, a ta skutečně musí jít do digitálních služeb. A já mám otázku, která se týká infrastruktur. Jak již bylo řečeno, máme jednu miliardu a já si nepřeji, aby byl parlament vynecháván z diskusí, které se povedou o infrastruktuře. Pokud program CEF eh, to nedovolí, abychom spolu diskutovali o tomto, tak či toto financovali, tak je důležité ty finanční prostředky prostě získat někde jinde. Ale důležité je, aby parlament nebyl vynechán z té diskuze musíme mít právo se do toho vměšovat, spolu rozhodovat. A dále, když se podíváme na to, jakým způsobem jednala Evropská investiční banka, já jsem zklamána. A mám ti na mysli eh, tu schůzi s paní komisařskou Cruz, kde byl i zástupce Evropské investiční banky, který nám vysvětlil, že úrok pro půjčky v oblasti infrastruktury byl v oblasti IKT vyšší než například v oblasti energetiky a dopravy a odůvodnil to tím, že tato oblast je riskantní. A já jsem se ptala, co tady máme učinit, aby se to vylepšilo a on odpověděl, že musíme se pokusit získat veřejné záruky. Ale jak? Členské státy eh, musí snižovat své deficity. Jaké máme vyzva k tomu, aby investovali? strategicky důležité investice se neodpočítají od státního dluhu. A to tež platí i pro případ, kdyby poskytly záruky. Takže členské státy do těchto sítí v podstatě investovat nemohou a když se podívám na to, jakým projektům dává EIB přednost, tak například v oblasti dopravy, to jsou zejména dálnice. To nejsou nutně projekty, které by pro nás platily za prioritní. Já si myslím, že právě přístup k internetu, k digitálním službám, to je zásadně důležité. Bylo to tady řečeno, členské státy mají velmi různou situaci. Týká se to geografického rozdělení obyvatelstva, hustoty obyvatelstva obecně. Takže třeba, abychom měli opatření, která budou jednak spravedlivá pro veškeré země Evropské unie, ale zároveň, která zohlední že některé země jsou dále v této oblasti, některé jsou spíše zaostalejší, že tady máme tedy různé situace. Myslím si, že bychom dnes měli vyslat poselství, které se musí obrátit zejména na komisi, ale hlavně na členské státy. Je třeba i nadále e, vyvíjet nátlak a například ve článku 5.3 a B jde o to, aby rozhodnutí se přijímala demokratickým způsobem. Co se týče služeb, tam si myslím, že již ten minulý přístup byl správný, ale nyní máme jinou situaci, máme méně peněz, takže bychom měli vybrat pouze určité projekty a to je samozřejmě ještě předmětem diskuse. Nemůžeme tady svévolně rozdělovat jednu miliardu eur. Tyto peníze bych, by nám rychle zmizely a my potřebujeme zajistit, abychom tuto menší částku využili co možná nejefektivněji. Zde mohu uklidnit pana zpravodaje, rozhodně nám půjde o to, abychom dosáhli kompromisu. Myslím si, že parlament musí vystupovat koordinovaně a ko- koherentně v této otázce. Vždy jsme říkali, že naším cílem je postupovat efektivně a účinně a v tomto případě to mohu pouze potvrdit. Děkuji mnohokrát paní kolegyně Trautmann. A nyní má slovo pan Kreutzmann, jakožto stínový zpravodaj. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V zásadě jsem se již při představení nového návrhu vyjádřil a rád bych se tady vrátil k některým bodům. Celkově si myslím, že ten revidovaný návrh je dobrý jsou dobré ty cíle, na které se zaměřuje a je dobré, že ten, eh, ty omezené peněční prostředky soustředí na pouze některé projekty. Z mého pohledu je to dobrá věc, protože vytváří evropskou přidanou hodnotu. Již od začátku jsem byl poněkud skeptický v oblasti podporu širokopásmového připojení. Já si skutečně myslím, že zde by měly být aktivní členské státy. I těch 7 miliard eur, které byly původně naplánovány, i toto je většina poskytovatelů či subjektů považovalo za něco, co je směšná částka. Takže otázkou je, zda by vůbec ty peníze se neměly využít jiným způsobem. Ovšem toto téma odpadá tím, že finanční prostředky nejsou. Nový návrh se zaměřuje na infrastruktury pro digitální služby a byl značně zjednodušen. Když se podíváme na ta témata, tak zjišťujeme, že je tam obsaženo mnoho aktuálních výzev a podporuje to aktuální legislativní pracovní program Evropské unie, EID a elektronický podpis, stejně tak jako veš- elektronické zdraví a elektronické zadávání veřejných zákazek, zakázek. Toto je obrovský potenciál, potenciál v přeshraničním trhu. Je to rovněž důležité proto, aby mohli v praxi implementovat legislativu, kterou chceme přijmout do konce mandátu. Mně se líbí i ta směrnice která se týká snadnějšího zakládání podniků a propojení registrů. Je důležité, že komise přijala opatření, které mají přidanou hodnotu jak pro hospodářství, tak pro občany. Pak se mi líbí, že projekt Europána nepadnul. Takovéto projekty prostě nemohou se sami financovat a, a je pro ně důležité, aby jejich financování bylo zajištěno dlouhodobě. Ne, nemáme plánovací jistotu, pokud neustále musíme hledat nové zdroje financování a právě ve světle hospodářské krize by pak tady vzniklo nebezpečí, že by neustále tady hrozily škrty. Dále. Například internet a mazání ilegálních obsahů. Já si myslím, že by nebylo dobré takovéto opatření, který to, které to potírají, dávat do eh, jednoho pytle s opatřeními, které se týkají dětí a rodičů. Eh, v Německu máme odpovídající iniciativu, která se týká právě dětí a na mě se obraceli lidé, kteří jsou proti škrtům. Nástroj pro propojení Evropy je rovněž hodný. Zda operativní eh, činnost eh, subjektu může být podpořena či ne, není to explicitně zmíněno. Já si myslím, že zde by bylo dobré to dopracovat a chci dodat, že se snažíme dosáhnout, přiblížit se občanům v Evropě. A zde bychom mohli skutečně pomocí málo, relativně málo peněz eh, mít přímý dopad na občany a občané by potom lépe akceptovali Evropu. Když se podívám, jak komise chce rozdělit eh, ty peníze mezi brown, širokopásmovým připojením a digitálními službami, tak vidím, že o tom nic neříká. Takže si myslím, že by bylo dobré se o tom dozvědět víc a já doufám, že budeme mít dobrou spolupráci s ostatními kolegy a dospějeme ke kvalitnímu řešení. Děkuji. Děkuji a slovo má nyní. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji za to, že zahájil diskusi o tomto novém návrhu komise. Za zelené eh, mohu říci, že máme vlastně stejný návrh, eh, názor jako ostatní politické skupiny. Myslím si, že je dobré, abychom tam začlenili co nejvíce toho, co jsme vlastně schválili v loňském roce zde na výboru téměř jednomyslně. Znamená to ambiciozní, ambicioznější cíle pro eh, širokopásmové internety, také jasná kritéria pro výběr projektu společného zájmu, Dále bych chtěla ještě eh, vyjádřit to, že podporuji také vytváření eh, propojování. Myslím si, že to je velice důležité pro evropské občany, už na to eh, upozornili i jiní kolegové. Chceme, musíme posilovat toto propojení, aby se ještě nezvětšovala, neprohlubovala ta digitální průrva, která už teď je problém. Co se týče služeb, tak došlo k určitému uh, přesunutí pozornosti, ale již od začátku jsme nějak s těmi službami eh, byli trošku zdráhaví a zejména co se týče digitálních eh, infrastruktur, to je takové, taková zvláštní věc, se kterou si moc nevíme rady. Už jsme to zažili během různých rozprav, Například třeba, když se hovořilo o těch důvěryhodných službách a elektronické identifikaci, hovořili jsme o tom, že v různých členských státech mají různé systémy, jak se s tím vypořádáme. Takže já jsem velice ráda slyšela, že zpravodaj zmínil projekt jako je Europeana, který už je teď v docela pokročilé fázi. Je to projekt, který se týká kultury. A pokud já chci něco od Evropské unie, co by mladý člověk, tak já e, si moc nepamatuji, nebo mladý člověk si třeba nepamatuje spoustu věcí, které se staly v minulosti, anebo zná pouze fakta, nebo zná pouze data, ale myslím si, že v období, kdy čelíme ekonomické i společenské krizi, tak je důležité, abychom investovali i do určité kulturní soudržnosti a o tom je právě třeba takový projekt, jako je Europeana, protože to je vlastně způsob, jaký, který nás propojuje, který propojuje mladé lidi v Evropě. Myslím si, že i v Evropě je celá řada dalších eh, eh, mladých lidí, kteří eh, budou mít prospěch i z infrastruktury, která nás vlastně propojí s historií a s tou kulturou. Děkuji. To je tedy uh, konec uh, diskuse ze strany stínových zpravodajů a teď ještě další kolegové, pan, pan kolega Folka. Ah. Um, děkuji za slovo. Chtěla bych poděkovat jak zpravodaji, tak stínovým zpravodajům a také děkuji za určitá vyjasnění, která se týkaly těch učiněných změn. Je to takové dost specifické téma, ale zároveň je to nesmírně zásadní a důležité téma. Uh, v tom návrhu eh, byly vyškrtnuty některé věci, například strana 38. Tam se týká, to se, tam jsou věci, které se týkají bezpečnosti a eh, týká se to třeba různých zdravotnických eh, linek nebo takových těch různých krizových linek, kam se třeba Ehm, také se, tře- také se to třeba týká toho plánu možnosti odstraňovat nelegální obsah, který je třeba škodlivý pro mravní výchovu mládeže a tak dále. A já si myslím, že e, v celé řadě členských zemí fungují organizace, které se snaží bojovat proti tomuto e, ošklivému zločinu. Takže si myslím, že některé tyto krizové linky, některé tyto organizace jsou teď velice nejisté ohledně jejich budoucnosti. A pak zase na straně 26 se hovoří o evropské platformě a o transevropských platformách. Já si myslím, že bychom jasně měli těmto organizacím říci, že, na, že financování pro ně bude k dispozici z té vnitrostátní úrovně jsou to ty organizace, které vlastně spolupracují s policií a upozorňují na různé stránky s nelegálním obsahem, které ohrožují mm, děti nebo mravní výchovu mládeže. A myslím si, že to je velice důležité, protože e, jinak e, si myslím, že i řada z vás zná některé e, šokující případy ze svých zemí, e, a pokud nemáte tyto špatné zkušenosti, tak doufám, že ani mít nebudete. Já si myslím, že by zpravodaj tam ještě mohl nějak jasněji říci, že tyto organizace, které bojují s tímto druhem zločinu, budou eh, poté třeba eh, financovány z té vnitrostátní úrovně. A také bych vás ještě chtěla poprosit, pokud jste ještě nepodepsali písemnou deklaraci číslo 3, která se týká právě boji proti tomuto zločinu, eh, nelegální škodlivý obsah na internetu ohrožující mládež, prosím, prosím, abyste toto eh, usnesení podepsali. Je velice důležité, aby tyto organizace nezůstaly opomenuty, až budeme ještě rozhodovat, kam budou zacíleny ty zbývající peníze. Děkuji. Grazie la collega Ford, la parola Odi. Děkuji kolegyni Ford. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Patřím k těm poslancům, kteří byli velice zklamáni tím, jak naši hlavy státu a vlád 6. 7. května se postavili k tomuto tématu, jak, jak si skutečně obětovali transevropské komunikační, telekomunikační sítě v rámci dohody o rozpočtu. Spravodaj a stínoví zpravodajové tady odvedli mnoho práce, já jim chci poděkovat Myslím si, že se všichni shodneme na cílech, ale zde jde o financování. A hlavy státu a vlád tady přišli s nápadem, který nebyl realizován. Oni si vyžádali od odpovědajícího orgánu studii, která se týkala všeobecných finan- modelit financování, které bychom mohli realizovat v oblasti regionu pro členské státy i v oblasti partnerství veřejného soukromého sektoru. Šlo tedy o to najít nějaký nový, nový přístup k financování a k investicím. Vidíme, že Evropská unie má problémy zejména v oblasti telekomunikací a měli bychom si tedy zvážit, jak chceme, jak financovat nejenom ty investice, které se nám vrátí, protože tam problém není, ale jak financovat takovéto investice, které jsou v šedé zóně, kde to není úplně jasné. Tady se hovořilo hodně o Evropské investiční bance a já toto podpory potřebujeme tedy solidní banku, která bude investovat. Ovšem, oni mají finanční inženýry, kteří pocházejí z různých zemí. A já skutečně by mě zajímalo, jak tedy vypadá ta studie, k jakým výsledkům dospěla, protože se nás to týká. Potřebujeme nějakou politickou revizi, protože to, co požadujeme ve finančním rámci, já vím, musíme akceptovat eh, problémy členských států, ale mož, mají prostě problémy s rozpočty a tak dále. A možná bychom měli říci, že tuto miliardu akceptujeme pouze provizivně, že eh, například si vyžádáme revizi v roce 2016 tak, jak jsme to, jak to momentálně vyjednáváme v případě mechanismu financování. V roce 2016 tady bude nový parlament, budeme mít nové komisaře, nového předsedu komise a možná už ani Spojené království nebude v Evropské unii. A pak bychom tedy znovu se mohli na to podívat a e, bavit se o tom, jak e, by měla vypadat výše investicí v rámci transevropských telekomunikačních sítí jak tedy postupovat dále v případě, že veřejný sektor zde investovat nebude. Takže základní směřování je dobré, toto bychom měli podpořit, ovšem pouze v tom kontextu, že Evropa si přeje, aby tady byla možnost i e, investovat do těch šedých oblastí, tam, kde by prostě soukromý sektor nikdy neinvestoval, protože ta rentabilita zaručená není. Děkuji ještě paní Andersdotter. Děkuji paní předsedkyně. Omlouvám se, že se ještě jednou hlásím o slovo, ale zazněla zde celá řada zajímavých komentářů, zejména uh, od pana Odího a ještě o nich budeme hovořit i v rámci stínových zpravodajů. Chtěla bych se zeptat na program uh, Safer Internet. Eh, to byl vlastně také program, který pro mě byl důležitý, nebo který je důležitý pro mladé lidi. Myslím si, že je velice důležité uh, mít brát v úvahu, že i organizace, které jsou v rámci toho programu Safer Internet, Bezpečný internet, mají velice často různé sponzory a tyto organizace třeba někdy zablokují e, informace na internetu nebo za, za, zablokují obsah, aniž by zde bylo nějaké soudní rozhodnutí. A třeba Nedávno zde také byl takový případ, kdy vlastně docházelo k filtrování toho obsahu, který byl umístěván na, inf- na internet. Takže to vlastně podle mého názoru je šokující, protože někdo vlastně arbitrárně rozhoduje, co může být na internetu a co ne. A to si myslím, že rozhodně není ani v zájmu mladých, ani starších, ani eh, obecné veřejnosti, aby zde byl takový systém, který vlastně a aby to byl systém, který vlastně by byl ještě obhajován veřejným sektorem. A zatím to vypadá tak, že komise třeba eh, jak si v podstatě eh, podporuje takové propojování v rámci business to business, um, ale já si myslím, že eh, v komisi pracuje celá řada úředníků a myslím si, že někdo z nich si mohl všimnout, že zde tedy není dostatečná rovnováha mezi ochranou eh, informacemi, svobodou poskytování informací Myslím si, že už jsme o tom hovořili jak v Evropském parlamentu, tak i v, v členských státech. Například v Německu se vede dlouhá diskuse o tom, jak eh, vlastně bojovat s eh, sexuálním zneužíváním dětí na internetu, s takovým obsahem. A je dost obtížné, ale nakonec vlastně většinou je účelem najít ty, kteří skutečně tam eh, kteří vlastně vytváří takové programy, kteří z toho mají peníze, ale často to je tak, že spíše se ty problémy zastírají a převírají se nad tím oči, což je velice špatná věc. Takže já si myslím, že pokud chceme někde uh, krátit peníze, měl by to být ten program Safer Internet, protože nevidím, že by měl nějaké uh, dobré výsledky nebo dobré výstupy. Děkuji. non è molto usuale diciamo questo, questo ma, ma credo, credo che ci e sia tempo. Prosím, tady se hovoří, hovoří několik poslanců zároveň. O slovo se ale přihlásila paní Ford oggi ci permetta se c'è una richiesta di intervento di dare la parola ancora per una. Máme dnes čas, takže z tohoto pohledu mohu udělit slovo i po druhé těm, kteří o to mají zájem. Takže prosím, paní Ford. Chtěla bych vás pozvat k sobě do svého regionu, abyste se osobně podívala na ty organizace, které bojují proti eh, zločinnosti na internetu. Neříkejte, že veškeré finance z programu Bezpečný internet jsou vynakládány na špatné účely. Sí. Prego, kolega Kreuzmann. Ano, kolega Kreuzmann podpořit. Tady nejde přeci o to, paní Anderstot, abychom zaváděli cenzuru. To si nikdo nepřeje. V Německu jsme to plně prodiskutovali. Ale například známe ClickSafe, takové ty programy, kde za prvé týká se to dětské pornografie, pravicového extremismu a tady chceme chránit mladé lidi. Tito lidé jdou na internet a pak se snaží pokud jsou takové věci, hovořit s poskytovatelem a e, upozornit ho na to, aby něco takového, něco takového to výjimul, takovýto obsah. Nejde o cenzuru, jde o ochranu mládeže a proto podporuji tento přístup. Tady, my, takže nedělejte z toho cenzuru, my jsme všichni proti cenzuře, my o tom Německu dlouho diskutujeme, jsme proti tomu blokování, ale pokud takovéto svazy, takovéto instituce se obrátí na poskytovatele, tak eh, jsou podpořeni, protože něco takového si nikdo nepřeje. Takže není možné to házet všechno do stejného pytle. Musíme k tomu přistupovat velmi citlivě, protože jde skutečně pouze o ochranu mládeže a to musí být v zájmu nás všech. Děkuji za toto vyjasnění. To téma je skutečně velmi důležité. Dříve než dám slovo komisi, ráda bych udělila slovo sama sobě na jednu minutu, protože se to týká tématu, o kterém hovořili, hovořilo již mnoho kolegů, a jde o možnost aktivovat dodatečné prostředky. Já stejně jako ostatní Velice lituji toho, že tady nebyla vůle dát k dispozici víc peněz a že komise a členské státy zjevně si nejsou vědomi toho, že i tento sektor v sobě skrývá velký potenciál pro růst. Z tohoto pohledu si myslím, potřebujeme revizní doložku. Parlament to nepožaduje pouze zde, ale i v celé řadě dalších oblastí. Pokud ji tam mít nebudeme, tak to skutečně může mít negativní dopad na růst, i když se třeba hospodářské podmínky zlepší. To jsem chtěla ještě podotknout. Takže k tomu jistě můžete je přijít s pozměňovacími návrhy. Máme program COSME a další programy, máme záruky, finanční nástroje, ale pro investice musí existovat jistá pravidla. Takže možná bychom se skutečně mohli nějak kreativně zamyslet a přijít eh, s dalšími dodatečnými návrhy. Některé již máme v oblasti programu COSME. Jde o to, aby finanční prostředky, které jsou k dispozici, byly využity co možná nejlépe, i když eh, ta jejich celková výše není dostatečná. Proto potřebujeme infrastruktury a je třeba například se podívat na to, jak bychom mohli vytvořit normy, které budou pobídkou pro investice jak střednědobé, tak dlouhodobé. Nebo jak můžeme zmobilizovat soukromé finanční prostředky, například tím, že poskytneme jisté záruky. To si myslím by bylo možné řešení. Ale zase to je vlastně dlouhodobá záležitost. Je třeba skutečně nebýt omezen myslet dlouhodobě. Frakce k tomuto tématu zorganizovali celou řadu seminářů, takže možná i ty výsledky těch seminářů by mohla zapracovat komise do svých úvah. Zpravodaj a stínoví zpravodajové všichni říkali, že doufají, že se nám podaří dosáhnout dohody ještě tento týden, ale ta lhuta je 25.6., tedy úterý, příští týden. A já doufám, že se nám podaří i v rámci takového časového tlaku ten text ještě obohatit a dosáhnout schody. Vyslechli jsme si vystoupení poslanců a proto bych nyní dala ráda slovo zástupci komise, panu řediteli Viola, aby zareagoval na otázky a poznámky, které tady padly ze strany poslanců. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za příležitost eh, promluvit k výboru ITRE na toto velice důležité téma. Nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a stínovým zpravodajům za eh, jejich úsilí a za to, o co se budou snažit, tedy eh, prosadit zprávu ve výboru ITRE před letní přestávkou abychom mohli uzavřít vyjednávání s radou, eh, s radou co nejrychleji. Situace je ovšem velice eh, složitá. Samozřejmě musíme zcela přepsat celý návrh, změnit jeho zaměření, vypořádat se s, dramatickou, s dramatickým snížením rozpočtu. Chtěl bych tu eh, podat bližší vysvětlení a možná další objasnění eh, k těm eh, otázkám, které tu zazněly v rámci úvah o našem návrhu. Ze všeho nejdříve bych chtěl objasnit, jak zamýšlíme naložit s rozpočtem. Máme jenom jednu miliardu. To je realita. Náš návrh eh, klade důraz na infrastrukturu, omlouvám se, na digitální služby a už méně na infrastrukturu. A v podstatě to rozdělení ještě není pevně stanovené, protože bychom si rádi ponechali flexibilitu a chtěl bych to ještě objasnit, co myslíme infrastrukturou. Infrastruktura Eh, dostane asi 20 celkové obálky, ještě přesné číslo není stanoveno, ale může to být 100, maximálně 200 milionů. To eh, je přístup, o kterém uvažujeme možná, že bude nejvhodnější střední cesta. To je tedy obálka na podporu e, infrastruktury a zbytek půjde na služby, což znamená 80 až 85 e, přidělených prostředků co budeme dělat s těmi penězmi, které chceme vyčlenit na infrastrukturu. Rád bych tady objasnil jeden bod. Ano, my chceme vysokorychlostní internet v Evropě. To je naprosto eh, jasné. Pokud to není, pokud to jasně nevyplývá z textu, tak je potřeba to vyjasnit. Bylo by také vhodné rozšířit eh, toto připojení do venkovských oblastí. Je, to je lepší začlenit do tohoto programu, než podporovat jinými, protože samozřejmě se 100 až 150 miliony nemůžete nadělat eh, příliš mnoho. To je první bod. A co s těmi penězi eh, můžeme udělat? Situace je velice komplikovaná. To je, jako byste přišli do autosalonu a chtěli Ferrari, a oni, se vás, oni vás požádali o zálohu a vy řeknete, ano, můžu dát zálohu jedno euro. Eh, to samozřejmě nepřijmou. A kdyby kdybyste řekli, počkejte, já, jsem, já vám dám zálohu, já jsem podnikatel, dám vám zálohu později, tak možná eh, na vás počkají. Kam tím mířím? Eh, to, o čem jsme tu diskutovali, je, že jsme, musíme se obrátit na strukturální fondy. Tady eh, je možnost, konkrétní možnost, že IKT se stanou prioritou Eh, těchto fondů, což by, byl velmi, což by bylo velmi dobré rozhodnutí parlamentu a rady. Můžeme přemýšlet o optimální alokaci ze strukturálních fondů na podporu eh, investic. Eh, tyto investice by mohly doplňovat soukromé investice, a peníze, které by se takto získaly, by mohly být jakýmsi motorem, katalyzátorem a koordinátorem financí soukromých a financí ze strukturálních fondů. A také se zabýváme využitím strukturálních fondů pro širokopásmové připojení. My se nevzdáváme žádostí o další investice, naopak ta, ten regulační rámec je takový, že umožňuje volání po koherentnějším a jednotnějším vnitřním trhu a ten musí být doprovázen optimálním využitím fondu. Takže spolupracujeme s Evropskou investiční bankou a snažíme se je přesvědčit, že tyto peníze se mohou stát katalyzátorem, který by dal dohromady eh, regiony, které by vynakládaly peníze na infrastrukturu. Jsou to také určité inovační nápady, které bychom rádi vyzkoušeli. A tady by tato malá částka mohla být velice užitečná, protože by vedla k lepším způsobům vynakládání prostředků na infrastrukturu ze strukturálních fondů. Teď se dostávám k těm službám. My zatím nenavrhujeme e, rozdělení mezi jednotlivé služby, které jsou obsaženy v revidovaném návrhu. Jsou proto dva důvody. Za prvé, přiznám se, a je to snadné pochopit, že nebude dost peněz na to, abychom e, vyslyšeli všechny žádosti od všech služeb, které už běží a které už předložili svůj plán na e, pokračování e, činnosti. Peníze, ať už e, jich bude kolik chce, jsou omezené a důležitých služeb je tu velmi mnoho. Elektronická veřejná zpráva, bezpečný internet, elektronická identifikace, otevřená data a tak dále. A ty jsou všechny velice důležité. A my samozřejmě e, čekáme na to, jaký bude názor parlamentu, jaký bude názor rady a jakého dosáhneme kompromisu. Taková je tedy situace. Abychom se e, nějak vypořádali s tím nedostatkem zdrojů, tak e, uvádíme v revidovaném návrhu nápad, který zní, že Eh, služby po té, co vypo, vypotřebují peníze z Connecting Europe Facility, by se měly financovat sami. Což neznamená, že by měly být komerční, některé z těchto služeb nejsou komerční, ale musí představit plán, abychom viděli, eh, jak by mohly být eh, samostatné finančně což by nám pomohlo porozumět, jak co nejlépe alokovat peníze mezi jednotlivé služby. Takže my bychom si rádi ponechali určitou flexibilitu, pokud jde o alokaci financí. A uh, uvidíme, jaké plány nám budou uh, předloženy a pak uh, dospějeme ke konečnému rozhodnutí ohledně alokace. Takže takhle to vidíme a jsme zcela otevření diskuzím eh, s parlamentem o našem návrhu. Takže paní předsedkyně, toto byl takový rychlý přehled eh, toho, eh, jaká je situace. A ještě vám povím něco o tom, co jsme se dozvěděli z této prezentace. Já jsem prezentoval revidovaný program v Koreperu a předsednictví představilo zprávu o pokroku, bylo to 6. června. V podstatě v eh, infrastruktuře širokopásmového připojení eh, je tu určitá, určitý spor mezi některými členskými státy. Eh, máme tu značnou podporu z celé řady členských států, ale také poměrně významnou opozici. Takže ještě musíme zjistit, jak se vyvinou názory na tento bod a pokud jde o služby, tak tady máme širokou podporu a jsou tu otázky spíše institucionální povahy, jako je role skupiny ESPER a e, jak bude organizovan e, pracovní program. Takže už skončím svůj příspěvek a děkuji vám za pozornost. E, ehm, Velice děkuji, pane De Tomaso. E, počkáme si, jak to bude e, v komisi. Doufáme, že tam bude učiněný pokrok. A teď, abychom tedy se dostali k závěru, tak dávám slovo ještě panu kolegu Tošenovskému. Paní předsedkyně, já nebudu již opakovat mnohé věci. Chtěl bych poděkovat svým kolegům za, eh, za nové doplnění a, a nápady. Všichni si uvědomujeme, že miliarda eur pro celou Evropu je, je spíš iniciační financování než, než skutečné financování, které by řešilo celý daný pro, problém. Já souhlasím velmi s panem Odym, co říkal, že to je záležitost možná prolongace a hledání do budoucna a upozornění na mnohé ty programy. E, mojí snahou je, aby skutečně tam byly uvedeny ty služby a, a programy, které jsou výrazné a do budoucna možná se změní i ten pohled další, eh, jak financovat na evropské úrovni eh, ICT a to pochopení toho významu, který je. Já si myslím, že jsme eh, i když je to zpracovaný materiál a věřím, že bude schválen, tak jsme na začátku té celé cesty a teprve další a další materiály, které budou přicházet, by měly doplňovat celou tu evropskou agendu. Miliarda eur je skutečně částka upozorňující informačně, o to složitěji se nám do toho dostává všechny, všechny ty velmi zásadní požadavky, ať již cílových, eh, cílových eh, struktur eh, vysokorychlostního internetu, plošného pokrytí a zároveň zafinancování digitálních služeb, které vidíme, že jsou spojující, velmi důležité, ať se jedná o historii Europeane anebo to, co tady zaznělo, já si to velmi dobře uvědomuji, i z hlediska bezpečnostních, eh, bezpečnostních povah, eh, kdy samozřejmě budeme narážet zase na tu filozofickou debatu velkého odmítání eh, a pochopitelného zamezení cenzury na druhé straně, jak se v této, této oblasti pohybovat, protože kdo si vzpomíná, já jako informatik jsem zažil mnoho konferencí, kde se hledalo, jak rozumně eh, korigovat nepřijatelné eh, směry, eh, ať už se jedná o, o ublížení dětem, násilí, ne, nepřijatelných věcí. Je to filozofická debata velmi složitá o fungování internetu, který sám o sobě otevřenými dveřmi a zase se nedá úplně oddělovat od toho, co znamená, známe z výchovy, co známe z, ze školských, eh, školského chování. Je to mnohem složitější debata, kterou já bych tady prosil, abychom <laughs> skoro do toho materiálu nedávali, protože to si myslím, že patří do zcela jiných, eh, jiných oblastí. Velmi děkuji za tu debatu a, a děkuji kolegům za, za pomoc v této složité a pod časovým presem přijímané e, práce. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Tošenovskému. Tím jsme uzavřeli tento bod a končí i naše dopolední část naší schůze. Já jsem již oznamovala na začátku, že bod 7 byl odročen, protože nemáme žádné informace z trialogů. V naší schůzi budeme pokračovat dnes odpoledne v 15 hodin, ale upozorňuji v jiném sále, v budově Jan. Takže prosím, nenechávejte zde nic na scholech ani v sále a ještě jednou vám mnohokrát děkuji.